um... Drazí kolegové, navrhl bych, abychom začali. Eh, mm, musíme počkat tedy na ty, kteří by měli hovořit, ale alespoň zahájíme naši schůzi. Mm, jistě jste viděli pořad jednání. Body 6 a 7 se prohodí. Eh, budeme tady mít komisi a nyní bych navrhl, abychom také přehodili body 5 a 4, protože stále ještě čekáme na zpravodaje pana Benifeje k bodu 4 na pořadu jednání. E, začnu jako vždy oznámením tím, že toto zasedání je webstreamované samozřejmě a e, na vašich tabletech to máte všechno v e-aplikacích. Také bych vás rád informoval o tom, že byl publikován nový newsletter, všichni jste ho dostali a rád bych vás požádal o schválení o e, schválení popisu zasedání, jestli tam nebudou žádné námitky. So, um, we will first deal with item five on the agenda. Takže teď přijdeme k bodu pět. Eh, a to se týká zabránění či bránění šíření teroristického obsahu online a jak si jistě vzpomenete, Líbe je příslušným výborem pro tuto složku. KALT je asociovaný, čili přidruženým výborem a IMKO požádalo o to, aby mohlo mít stanovisko podle pravidla 56+. Plus e, a první třístranné jednání bylo 17. října 2019. E, komise se snaží sladit tuto záležitost na evropské úrovni a IMCO poměřuje velký význam tomuto tématu a trvá na zabezpečení konzistence, eh, co se týče ustanovení směrnice o e-commerce, zejména co se týče režimu a zákazu obecného monitorování. Druhé třístrané jednání se bude konat 20. listopadu 2019 a teď má slovo pan Kolaja. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji, že vám mohu podat informaci o tom prvním třístraném jednání které se jednalo, které se konalo 17. října. Toto zasedání se týkalo zejména výměny názorů každé instituce, abychom mohli zahájit vyjednávání v rámci tohoto trialogu. Předsednictví představilo hlavní body obecného přístupu a postoje rady a bylo jasné, že hlavní rozdíl mezi stanoviskem rady a postojem parlamentu jsou korektivní opatření a eh, a příslušná nařízení. Eh, parlament trvá na specifických opatřeních, hm, aby poskytovatele používali proaktivně automatické eh, zasahování a rada Hello. Uh, negotiation team stands united in refusing such measures and pokud jde o odmítání takových opatření a přílišné blokování, pokud jde o vzdělávání. Parlament říká, že jakékoliv, jakákoliv opatření pro poskytovatele hostingových služeb by neměla vést k povinnosti monitorovat obsah. Ale komise a členské státy by chtěly najít způsob, jak vytvořit systém, který by to v určitých případech konkrétních umožnil. Nahlášení, která umožňují společnostem posuzovat potenciálně teroristický obsah bez posouzení kompetentního orgánu, to je také důležité pro radu. A na závěr, pokud jde jurisdikce pro příkazy k odstraňování a nápravy, členské státy chtějí chránit své bezpečnostní zájmy a být schopni vydávat příkazy ke stažení bez ohledu na to, kde je založen a ustaven ten poskytovatel těch hostingových služeb. Je tam velká snaha dosáhnout dohody do konce roku. Z mého osobního hlediska je ale důležité, abychom pořádně vypracovali ty podrobnosti té legislativy, místo toho, abychom to prošli rychle. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji, pane Kolojo. Já bych dodala, že budeme mít diskusy k tomuto tématu a že nás jistě budete dále informovat o budoucích krocích v druhém třístraném jednání, které se bude konat v listopadu. 20. A teď můžeme přejít k bodu 4 našeho jednání, abychom se dozvěděli zpětnou vazbu týkající se eh, třístranných jednání pro vytvoření programu pro konkurenceschopnost podniků na jednotném trhu, včetně malých a středně velkých podniků a evropských statistik. Jak víte, jsme vedoucím výborem v tomto výboru a jsem si jistá, že znáte, čili že znáte pozadí, takže to nebudu tady přečítat a hned dám slovo panu Benefeju, který je naším zpravodajem a který nám podá zprávu o výsledcích prvního třístraného jednání. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane, eh, paní předsedkyně. Eh, já se omlouvám za můj hlas, ale doufám, že přece jenom budete moci slyšet to, co chci říci. Eh, 8. října došlo k hlasování. Náš výbor eh, eh, to zaslal komisi a radě 23. října eh, byla první jednání, kde byly osvětleny nejrůznější postoje a v pondělí a včera byly první odborná třístraná jednání. Docela dobře jsme postoupili u nejrůznějších bodů. Víte, že v první řadě se tady jedná u tohoto programu pro jednotný trh a horizontální eh, nasměrování konkurence schopnosti eh, přeskoumání trhu a ochro- eh, v rámci ochrany mm, spotřebitelů a také o malé a středně velké techniky, eh, eh, středně velké podniky, eh, o ochranu zvířat, fitosanitární záležitosti. A jednání není tak jednoduché. Není tak jednoduché Ehm, abychom vystupovali semknutě vůči radě. Já chci poděkovat za spolupráci se zpravodaji z jiných výborů a rád bych také poděkoval ostatním zpravodajům, kteří byli velice otevření a ochotní ke kompromisům. Obzvlášť chci poděkovat samozřejmě vám, paní předsedkyně, ehm, protože jste skutečně vynikajícím způsobem vedla třístrané jednání tak, že to všechno probíhalo ve velice příjemné atmosféře a tak to posílilo vlastně roli výboru. A tady se jedná o významné body pro parlament. A proto také o náš postoj. My chceme dosáhnout specifického cíle pro kontrolu či dohled nad trhem s rozpočtovou položkou v rámci rozpočtu 4,5 milionů chceme navýšit na 6 milionů. A bývalý program COSME by měl sloužit více také ochraně spotřebitelů, ochraně eh, středního stavu. Jedná se o otázky bezpečnosti v oblasti výrobku a také o online prodeje. Takže výsledek. Teď mohu krátce o tom říci. My jsme finskému předsednictví řekli, že můžeme ukončit jednání, ale nikoli v případě, když ne, nebudeme znát zdroje, které budeme mít k dispozici. Další strany jednání se koná 18. listopadu, abychom pak projednali ještě další články. Pakliže počátkem prosince Rada nebude schopna předložit čísla pro další víceletý finanční rámec, tak se budeme cítit nuceni diskusi zablokovat a budeme čekat na další podrobnosti. Máme pocit, že rád velice ctižádostivě tady chce zastupovat zájmy jednotlivých členských států, které vypadají tak, že konec konců eh, jednou, jedním z největších úspěchů by právě měla být ochrana tohoto jednotného trhu. Jedná se o řadu cílů, které nelze, kterých nelze dosáhnout, když nebudeme mít k dispozici prostředky. Budeme spolupracovat s vámi, se zpravodaji dalších frakcí a také eh, se zpravodaj stanoviska, abychom dosáhli co možná nejlepšího výsledku. Děkuji, pane Benefii, za vaši zprávu a doufáme, že to dopadne tedy co nejlépe. A tím se dostáváme k dalšímu bodu v rámci legislativního přeskumu. Jak jsem říkala, jde tam o směrnici o radiových zařízeních a chci přivítat pana Kozigu, ředitele z DG Grow. Samozřejmě chci zdůraznit to, že tento výbor přeskoumává implementaci legislativy EU, včetně této směrnice, protože se nevztahuje pouze na rádia, ale na velice širokou škálu výrobků, jako jsou televize, Wi-Fi routery, inteligentní hračky, nositelnou elektroniku a řadu dalších zařízení, která jsou napojena na internet. Proto je tato směrnice velice důležitá, možná v budoucnu bude ještě důležitější a bude důležitou součástí toho celého regulatorního ekosystému, pokud jde o jednotný trh. Toto je třetí takové zasedání ohledně této směrnice. Jedno bylo v listopadu 2016 a další v listopadu 2017. A chci vám připomenout, že veškeré informace byly poslancům dány k dispozici v rámci dokumentů pro jednání. A nyní tedy dávám slovo panu Kozigu. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velice rád, že vám mohu poskytnout aktuální informace o probíhající práci ohledně možného přijímání aktů přenesené pravomoci. Jak jste říkala, je to velice široká směrnice, pokud jde o rozsah produktů, které pokrývá. Samozřejmě ta aktualizace nemůže předjímat to, co komise později rozhodne, ale ta práce teď probíhá a poskytnu vám aktuální informace. Takže ta první otázka se týká společných nabíječek. To je známý bod. V červnu 2009 jsme přesvědčili odvětví, aby podepsalo memorandum o porozumění, kde výrobci budou od kdy výrobci od roku 2011 se rozhodli vyrábět vzájemně sladěné nabíječky. Původně tam bylo 30 různých nabíječek na trhu a postupně jsme se dostali k tomu rozhraní mikro USB. Ale technologie se dále vyvíjí a proto navazujeme na ten úspěch tohoto memoranda a komise povzbudila odvětví mobilních telefonů, aby dospěli k nové dobrovolné dohodě. Bohužel ale ten návrh nebo ty návrhy těch memorand nesplňovaly naše politické cíle. Mohu vám připomenout že tam šlo o interoperabilitu a uniformitu výkonnosti, dále snížení a prevence fragmentace, dále snižování elektronického obsahu a dále včasnost toho přenosu. Ale nebylo to dostatečné a z tohoto důvodu se komise rozhodla zahájit studii o dopadech, posuzování dopadů možného právního řešení pro zařízení pro nabíjení mobilních telefonů a další malá přenosná zařízení. Ta studie posuzuje dopady na spotřebitele, na odvětví, na životní prostředí. Obzvláště by se měla zaměřit na inovace, protože chceme zajistit, aby možné budoucí právní požadavky odpovídaly technologickému vývoji. A to je právě ten důvod, proč jsme se snažili o druhou dobrovolnou dohodu, protože jsme si mysleli, že je to asi nejlepší způsob, jak zajistit, že budoucí inovace nebudou nějak zastaveny. Ta studie o posouzení dopadů bude hotová do konce tohoto roku, takže během několika nadcházejících týdnů. A samozřejmě vám velice rádi poskytneme aktuální informace, až ta studie bude k dispozici. Druhý aspekt se týká ochrany osobních údajů a soukromí uživatelů toho radiového zařízení a těch účastníků a také ochrana před podvody. Provádíme také předběžné přípravné práce v souvislosti s, tou směrnicí. Je tam odstavec 3.3 A jsme si vědomi těch problémů u bezdrátových připojených produktů a máme zde požadavky ze strany spotřebitelů a různých zainteresovaných stran a některých členských států, abychom jednali. Tyto problémy se týkají hlavně produktů pro děti. Abych vám dal příklad, například, že dospělý může získat kontrolu nad hlasem panenky a podobně. Takže na takovéto případy jsme byli upozorněni a začali jsme na tom pracovat. Takže tady máme studii o posouzení dopadů, pokud jde o přenesený akt a jde tam o přenesené, o, o připojená radiová zařízení i bezdrátová. Probíhá veřejná diskuze do 15. tohoto měsíce. A také doufáme, že budeme mít posouzení dopadů do konce tohoto roku, abychom byli schopni přijmout ten akt přenesené pravomoci, pokud si to komise bude přát v nadcházejícím roce. Pokud se rozhodneme jít tím směrem, tak je třeba zajistit, aby ten budoucí akt přenesené pravomoci byl v souladu s tím stávajícím regulatorním rámcem, jako je směrnice GDPR nebo e-privacy nebo akt o kybernetické bezpečnosti. Možná, abych vyjasnil tu situaci, ta směrnice o radiových zařízeních se vztahuje na zařízení předtím, než jsou uvedena na trh a je určena výrobcům, zatímco na druhé straně nařízení GDPR a e-privacy stanoví obecná pravidla pro zajišťování soukromí, platí až po umístění toho produktu na trh a je to zaměřeno na jiné aktéry, jako jsou třeba hm, ti, kteří mají na starosti data, kteří mají kontrolu nad údaji. Takže se to trochu doplňuje, ale nepokrývá to úplně ten týž rozsah. Ten přínos takového aktu by bylo umožnění stahování nebezpečných zařízení z trhu. Třetí akt přenesené pravomoci se týká uploadování softwaru v článku 3.3i a dalším. Ta situace je taková, že musíme zajistit soulad radiových zařízení a uploadování softwaru může mít negativní dopad Čím více to zařízení je rekonfigurovatelné, tím vyšší je riziko. Týká se to přístupu k radiovému spektru bezpečnosti, přístup k bezpečnostním nebo eh, nouzovým službám. A některé členské státy vyjádřily obavy, protože již zde vidí řadu narušení radiového spektra kvůli uploadování různých softwarů a různým mechanismům na radiových zařízeních. A cílem tedy je bránit uploadování softwaru, který není bezpečný. To znamená software, který má negativní dopad na eh, ten soulad daných zařízení. Stejně jako v předchozím případě máme studii o posouzení dopadů. Pokud bude rozhodnuto využít tento akt přenesené pravomoci bude zase využit ten stávající rámec nebo soulad se stávajícím rámcem. Mělo by to být ve druhém čtvrtletí příštího roku a měli bychom být schopni přijmout v průběhu příštího roku ten akt přenesené pravomoci. Takže to je schrnutí těch tří oblastí práce a samozřejmě Rádi zodpovíme otázky a poskytneme vám aktuální informace, až budeme mít ty studie připravené. Děkuji moc, pane Kozigu. Já nyní dám slovo suverům nebo koordinátorům. Sorry. That was... You know more Znáte to, pracovní energie po kávě a vynikající pracovní snídaní s naší předsedkyní. Začal, začal jste společnými nabíječkami a já tedy s nimi začnu tež. Je zcela jasné, že komise udělala velmi dobrý krok s tím, že chtěla snížit počet nabíje, typ e, nabíječek e, a e, doženutí výrobce, aby na typu nabíječek bylo méně, ale pořád jich ještě máme několik a člověk si ani neuvědomí, jaký, jaké množství nabíječek, kabelů a dalších věcí máme v zásuvkách, v kabelkách, v kufrech a, milion, a nejenom my, ale miliony evropských občanů. A myslím si, že eh, když eh, se zaměříme na recyklaci, na to, co se s nimi potom stane, a na to, kolik jich vlastně přišlo na zmar v uplynulých dekádách, tak jsme zklamaní a, bude, a pokračuje to stále, protože nemáme jednu společnou nabíječku, eh, standardní nabíječku. A to mi dělá starost. Potřebujeme jeden standard pro nabíječku. Potřebujeme jednu pro rádiová zařízení, pro veškerá rádiová nařízení, včetně mobilů, tabletů, čteček a podobné elektroniky. A teď hovořím o, i o malé a středně velké elektronice a je důležité, aby eh, komise šla tedy tímto směrem eh, stále a aby byla ambiciozní. Eh, aby to šlo až nebo překračovalo aktiv přenesené pravomoci. Protože IMCO komité je příslušný výbor pro zákazníky a e, my nemůžeme chtít e, nebo do, e, připustit, aby spotřebitelé pořád kupovali další a další kabely a vyhazovali je. Vy jste sám se o tom zmínil a já zdůrazňuji, že pro spotřebitele je to důležité a je to také problém pro životní prostředí. A já eh, bych chtěla citovat z článku z, eh, z EU Observeru dnes ráno a tam je to, jak Apple eh, dělal lobbying v Evropském parlamentu proto, aby oddálil povinnost používat společné nabíječky. Standard a Eh, nově publikovaný dokument ukazuje, že 150 eh, e-mailů, eh, schůzek a dalších komunikací odhaluje aktivitu Apple, který se snaží zamezit společné nabíječce a my ji potřebujeme. Děkuji paní Tun a dávám slovo panu Agiusovi. Dobrý den. V první řadě bych chtěl poděkovat komisi za tuto iniciativu standardizovat nabíječky mobilních telefonů. Po deseti letech samoregulace jsme a jednání s průmyslem jsme nenašli společné řešení. Pořád ještě máme při nejmenším tři Eh, mm, velké hráče, který, kteří jsou proti a mají své patentované nabíječky na trhu a proto je nejvyšší čas, abychom eh, eh, přijali novou akci v tomto smyslu z hlediska spotřebitelů v tom smyslu, že spotřebitel nebude donucen si koupit novou nabíječku s novým mobilem. A je to důležité i z hlediska životního prostředí, protože máme příliš mnoho elektronického odpadu, který je nepotřebný a kterého se zbavujeme. A vyřešilo by se to do velké míry s jednou jedinou nabíječkou, která by hodně omezila množství elektronického eh, odpadu. A já tedy plně podporuji eh, komisi v jejím úsilí mít jeden standard, jednu standardizovanou nabíječku. Děkuji, eh, pane Agiusi, za paní Scheidemacher. Děkuji. Chtěla bych poděkovat i komisi za briefing mám dvě otázky k té společné nabíječce. Je to taková vlastně maličkost, ale je to velk, eh, v podstatě velká věc, protože je důležitá. A souhlasím s kolegou, s kolegyní paní Anders, že občané by to viděli jako konkrétní výsledek práce EU. A chci tedy tím říci, že už to trvá deset let ale jsem ráda, že nyní máme příležitost dosáhnout změny. A moje otázka je, když vybíráme konkrétní typ eh, společné nabíječky jako standard, jak zajistíte inovazi? Eh, máme, řekněme, eh, USB, USB-C a jak zajistíte budoucnu, když budou jiné nabíječky ještě, aby se taky staly společným standardem. A druhá otázka je, že nyní je ten návrh, ten návrh vychází z dobrovolného přístupu. A ptám se, z hlediska efektivnosti směrnice, zda to pořád ještě musí být dobrovolné. Děkuji za zelené, eh, ale pan eh, Koma? Krásný dobrý den, děkuji mnohokrát. Chci poděkovat komisi za tento návrh a za to, eh, že nás seznámili s konkrétními prostředkými a s reálnými opatřeními a upozornili právě na to, jak je nutno sjednotit to množství nejrůznějších nabíječek. Eh, je zcela zjevné, že bude-li jeden jediný typ nabíječky, a to by mělo být naším cílem, samozřejmě by bylo eh, méně elektronických eh, odpadů. A teď bych chtěl ještě upozornit na tu obsolentnost, která je naprogramovaná. Když se podíváme na stejnou metodu, jak vyrábět na nabíječky, budou to tedy výrobky, které budou snadno modernizovatelné, znovu použitelné. A víme velice dobře, že strategie potvrzuje, že komercializace těchto výrobků, telefonů a tak dále, koordinátorů, Eh, různých přenosných počítačů eh, je v souladu se strategií obchodní a hledá se nová metoda pro nabíjení těchto přístrojů. A na závěr bych rád řekl, že nelze zapomínat v našich pracích na to, že Evropská unie je prvním trhem, jednotným trhem a tudíž máme preskriptivní kapacitu nejenom v rámci našich hranic, ale také eh, navenek, abychom byli příkladem v této oblasti, eh, aby to byla tedy nejen zásluha pozitivní věc pro naše teritorium evropské, ale také nad rámec hranic Evropské unie. Děkuji vám mnohokrát, pane Guchmane. A teď za IT paní Joran. Krásný dobrý den. Děkuji. Já bych ráda poděkovala komisi za tyto zajímavé poznámky, protože známe ty potíže, které tady již desetiletí máme, proto abychom uskutečnili něco, co se zdá vlastně v podstatě jednoduché, prostě mít jednu nabíječku, jeden druh nabíječky. A pro spotřebitele by bylo velice užitečné, aby existovala společná nabíječka pro veškeré elektronické přístroje, a samozřejmě i z ekologických důvodů. Domnívám se, že celá řada našich občanů dnes by ráda věděla, eh, proč prostě tady uplynulo deset let a vlastně stále ještě to neexistuje. Již tady bylo upozorněno na to, eh, že my máme odpovědnost za toto téma. A moje otázka je, proč dnes mm, eh, prostě eh, tady eh, jsme se zavázali k tomuto tématu, ale proč není jaksi dostupné prosadit opatření, abychom pokročili v tomto tématu? Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, paní Juron, a za EKR. Pan Tošenovský, tento zpracoval, ale zastupuje ho pan Bilon. Děkuji mnohokrát, děkuji vám za tuto nesmírně zajímavou prezentaci. Náš pan kolega Tošenovský nemohl se dostavit do Bruselu, protože má jiné závazky ve svém volebním okrsku, ale požádal mě, abych zde položil dvě otázky. Za prvé sledujeme na trhu, že určité severoamerické eh, smartfony přicházejí s bezdrátovým nabíjením. Eh, stane se to standardní součástí eh, v blízké budoucnosti, abychom neměli již nezbytnost těchto jednotných nabíječek. A za druhé, požadavky, které jsou stanoveny ve článku 3 směrnice, Počítáte s nějakými jinými akty přenesené pravomoci v blízké budoucnosti, kromě těch, o kterých jste dnes hovořil? Děkuji vám. Děkuji za GUE. NGL paní Peleti. Paní Pelitěr, uděláme to ve dvou kolech, budete-li souhlasit, protože už se mi přihlásili další řečníci na seznam eh, a potom dám slovo panu Kozigutovi, aby zareagoval na tyto otázky. Já se pokusím učinit eh, vše, co je v mých silách. První bod se týká re- recyklingu. Recyklace my si velice dobře uvědomujeme tuto nezbytnost recyklace a memorandum z roku 2008 už to obsahovalo. Když se podíváme na důsledky, snažíme se hodnotit eh, výsledky. Ve studii se ukázalo, že to bylo něco mezi 15 až 80 tisíci tunami ročně materiálu, který byl zachráněn, eh, čili snížení odpadu. A budeme-li mít jednotnou nabíječku, tak eh, už pouhé, pohá kvantita, to zjednoduší v rámci recyklace. Eh, bude to samozřejmě ekonomičně hospodárnější. Pro recyklaci v současné době pracujeme na příslušné směrnici, ale pro recyklaci stejně tak jako pro obsolentnost, bude-li tam nějaká oběhové hospodářství nebo akční plán pro oběhové hospodářství je v přípravě Eh, bude to vlastně druhý akční plán, eh, který by mohl vytvořit příslušný rámec. Je to spíše horizontální přístup, ale je to vlastně příslušný rámec, na, v němž bychom mohli posuzovat tuto záležitost. Co se týče jedné nabíječky pro radiová zařízení, když se díváme v rámci studie dopadu na tuto situaci, bylo by to pro všechna malá a středně velká přenosná zařízení v rámci toho spektra radiových zařízení. Máme tady objektivní důvody. Proto nejenom eh, co se týče mm, síly těch produktů, my, jsme, my si nejsme vůbec jistě tím v současné době, že bychom mohli mít jednotnou nabíječku pro veškerá zařízení, včetně tedy počítačů a tak dále. Díváme se na to tedy eh, v rámci studie o hodnocení dopadu, ale neměli bychom vycházet z toho, že protože to můžeme dělat pro malé portabilní přenosná zařízení, eh, že by to bylo technicky či technologicky schudné pro veškerá radiová zařízení. Potřeba dekaplingu, měli, mělo by nám být jasno v tom, na co se díváme eh, v rámci jednotné nabíječky. Není to, abychom se dívali na zážitost prodávání zařízení společně s tím kabelem či nikoliv, protože my to nemůžeme dělat v rámci působnosti této směrnice. Eh, to by prostě právně nebylo možné. Jsou to i jiné prvky, které musíme zkontrolovat, jako například akceptance ze strany zákazníků. Za to pro ně bude praktičtější či ne eh, mít tedy nějaký stolní počítač se, stejným, se stejnou krabicí. Jak můžeme zabezpečit, aby se nezabránilo inovaci? Když se podíváme na studii hodnocení dopadu, a na možnosti aktov přenesené pravomoci, už se díváme na nové vývoje, jako například bezdrátové nabíjení, ale rád bych řekl, že akt přenesené pravomoci pod touto směrnicí by sledoval také nový přístup v rámci legislativy k tomuto vývoji. To znamená, že by to bylo podpořeno standardizačními opatřeními. Mm, eh, eh, protože pakliže by právní eh, situace nebyla sladěna, standardy tu jsou, standardy skutečně sledují technologický vývoj. A co se týče bezdrátového nabíjení, to, zda by to všechno způsobilo, že tyto předpisy by byly obsolentní, byly by nezbytné. Není tomu tak, protože to bude trvat ještě hodný čas, než budeme mít bezdrátové nabíječky a proto se domníváme, že lidé i my budeme prostě potřebovat v dohledné budoucnosti ještě něco s kabelem. Doufám, že jsem tím odpověděl na všechno, ano? Dobře, takže to bylo vše pro to první kolo. Dobře, tak teď dám slovo dalším řečníkům a na seznamu máme pana Mandrse. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem samozřejmě rád, ale pamatuji si tu osobu, která stála za touto myšlenkou před deseti lety. Barbara Weiler byla spravodajkou a já se skutečně stydím za to, jak to probíhá. Komise samozřejmě dělá, co může, ale je to symbol a příklad toho, jak EU nefunguje. Pokud je Apple důležitější než 500 tisíc Evropanů, tak se skutečně stydím Toto je příklad, jak nesmíme postupovat. Já tady mám deseti, deset let starou tiskovou zprávu výboru IMKO. Hovořili jsme tam o dobrovolném programu. To znamená, že odvětví by se mělo rozhodnout, jaký typ společné nabíječky. Nezda budou používat společnou nabíječku nebo ne. A my jsme pořád na stejném bodě hovoříme o 50 tisících tun odpadu. To je jedna věc, odpad elektronický. Mobilní telefon je ale také zásadní pro lidi kdekoliv během celého života. Všude závisíme v současnosti na mobilních telefonech. Ať se nám to líbí nebo ne, prostě na nich závisíme. Může to být otázka života a smrti pokud nemáte nabitý telefon. A skutečně se zlobím na ten systém. Slovy pana Trumpa můžeme říci Make America Great Again, protože více posloucháme Apple a jeho vlivu než evropské občany. A myslím si, že to by mělo být v novinách, protože před pěti lety, pracoval jsem na vnitřním trhu, nebyl jsem poslancem, byl jsem mimo parlament a teď jsem dva měsíce zpátky a v parlamentu a vidím, že stále hovoříme o něčem, za co byli voliči rádi před deseti lety. Když bych teď řekl voličům, že na to potřebujeme deset let, tak skutečně je to absurdní. Takže mně se ten návrh nelíbí ne kvůli návrhu samotnému, ale kvůli tomu systému. My vlastně ničíme EU takovými to postupy. Lidé už v EU nevěří, takže já jsem naštvaný. A to jsem chtěl říci. A samozřejmě můžete najít spoustu výmluv, proč tyto věci nezavádíte, ale jsem rozlobený. Myslím, že bychom okamžitě měli zavést společnou nabíječku a pan Bilal správně řekl, že teď už máme i bezdrátové nabíječky, že ten trh tam vlastně už se posunul někam, ale Apple bude zavádět takovou bezdrátovou nabíječku jenom pro zařízení Apple, tak proč neřekneme, že pokud vznikne taková bezdrátová nabíječka, tak musí být pro všechna zařízení? To je jednoduché. Ale pokud na tom chce někdo vydělávat, tak samozřejmě nemá zájem zavádět společnou nabíječku. Je to otázka ochoty, ochoty toho odvětví a jak vážně to odvětví bere své spotřebitele. Já myslím, že bychom měli demonstrovat Apple, že už si nebudeme kupovat jejich zařízení. Jako spotřebitele to můžeme udělat. Samozřejmě, že je sexy mít nějaké jejich zařízení. Můžete mít Apple 10 a zaplatit za to 1200 eur, protože potom máte sex appeal, ale myslím, že bychom měli dát signál Apple a všem takovým nadnárodním společnostem tím, že si nebudeme už kupovat jejich zařízení. Děkuji moc. Děkuji, pane Mandersi, za to, že jste nám připomněl tu historii Paní předsedkyně, já se omlouvám, já musím jít na školení ohledně sexuálního obtěžení, to je povinné, musíme hovořit i o těchto věcech, takže to neznamená, že bych neměl zájem o tuto rozpravy, ale je to povinné školení, protože uh, musím tedy odejít. Děkuji, paní Borzán, prosím. Děkuji moc, paní předsedkyně. Já jsem velice ráda, že máme možnost projednávat tyto důležité záležitosti. Statistika ukazuje, že přírodní zdroje nestačí splňovat spotřebu. Takže my za rok spotřebujeme to, co příroda vytvoří za rok a půl. 3,5 je míra nárůstu odpadu v Evropě. Všichni mě slyší? Je všechno v pořádku? Jak mnoho z vás již řeklo, teď očekáváme na výsledky opatření, která Evropská komise přijímá. Už nám unikla spousta let a teď čekáme na přijetí aktu v přenesené pravomoci o společných nabíječkách. Dnes bylo již řečeno, že mnoho z nás má několik nabíječek, které jsme vyhodili, které nepoužíváme a kupujeme si stále nové. Každý rok vyplýtváme 50 tisíc tun nabíječek. A pokud budeme standardizovat nabíječky, tak spotřebitelé ušetří víc než půl miliardy eur v nadcházejících několika letech. A společné nabíječky by měly být krokem k udržitelnosti. 80 spotřebitelů musí vyměnit svůj mobilní telefon a tím důvodem je něco, co mohlo být řešeno již ve fázi navrhování toho telefonu. Komise měla dostatek času na promyšlení nových opatření a nyní musíme uvažovat o efektivitě a pokud bude potřeba, tak musíme přijít s novou legislativou. Děkuji moc za pozornost, paní Kepet. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Musím upřímně říci, že chápu hněv pana Mandrse. Já jsem u toho také byla před deseti lety a vím, jak jsme o tom diskutovali, že to bezpodmínečně potřebujeme a že jsme prostě vypracovali legislativu a paní Weiler proti vůli Evropské komise. Na to si velice dobře vzpomínám a proto se táži, zda Evropská komise skutečně učinila všechno, co je v jejich možnostech, aby tento zákon, o kterém jsem před, jsme před deseti lety rozhodli, skutečně také uskutečnili. A jak je vůbec možné, že je zapotřebí deseti let, než komise opět přijde s návrhem, s novým návrhem, místo aby přišla s řešením. A domnívám se, že tady bychom se tomu měli ještě jednou eh, věnovat. Já rozhodně nepatřím k lidem, kteří jsou vždycky velice milí a laskaví k Evropské komise, protože vím, eh, že když prostě něco nechce, tak to neudělá. A pak existuje 100 tisíc důvodů, proč to nejde, místo toho, aby se zaobírala komise tím, jak to jde. A takhle to dál nejde. My požadujeme, aby to, co rozhodl legislativec, bylo skutečně také realizováno, aby Evropská komise se věnovala své práci a dělala ji, protože jednou z nejvýznamnějších úloh komise je prosazování evropského práva. Tak je to zakotveno ve smlouvám, e, v evropských smlouvách. A Není možné, abychom opět dostali na stůl návrh, který znamená, že zase budeme čekat 10 let, než nám komise předloží další návrh a my mezi tím budeme mít prostě hromady, budeme produkovat hromady a hromady odpadu místo toho, abychom zavedli efektivní řešení pro spotřebitele. Tedy já už toho mám taky tak trochu pokrk, eh, protože eh, prostě to, co zažíváme stále ze strany Evropské komise, už se mi prostě nelíbí. Děkuji, pan Damidža. Um, Děkuji, paní předsedkyně. Eh, nabíječky jsou zdrojem zisku. My se na to díváme z hlediska spotřebitelů, což je ten nejlepší způsob, jak se na to dívat, ale pro všechny společnosti jsou nabíječky zdrojem zisků. Například Samsung vyrábí jinou nabíječku pro Samsung 7 než pro Samsung 9. A proč? Protože za to mohou účtovat 30 liber za každou nabíječku. A neexistuje způsob, jak je přesvědčujeme, aby se, jak je přesvědčíme, aby se toho vzdali, pokud z toho neuděláme zákon a tím ale se zvýší potom ta cena toho telefonu o těch 30 liber. A lidé si potom budou kupovat telefony v Azii nebo někde jinde. Takže je třeba sladěné úsilí se Spojenými státy a s azijskými zeměmi, abychom vyvinuli tlak na Samsung a ostatní, protože jinak to bude trvat dalších deset let, kdy se budeme eh, snažit hrát na kočku a na myš. Takže půl miliardy těch 50 tun odpadu, to je nic, co by to, to není nic, co by to společnosti přesvědčilo. Děkuji, pan Kolaja. Je zde diskuze o nabíječkách. Já bych chtěl hovořit o té směrnici o radiových zařízeních, o některých dalších aspektech Mám tady připomínku, pokud je o upload softwaru u, u směrnice o radiových zařízeních. Je zde potřeba zajišťovat bezpečnost produktů a chci upozornit také na potenciální škodu, která může vzniknout, pokud tato oblast nebude regulována, aniž bychom měli na paměti otevřené technologie. Na trhu je řada zařízení, kam je možno uploadovat software z otevřených zdrojů a developeři toto využívají, aby šířili ten software, který chtějí dále zlepšovat a rozvíjet a dále zabezpečovat a také dále zabezpečovat ta zařízení, která používají. A bylo by velice škodlivé, pokud bychom toto neměli na paměti. A pokud bychom nějak zabránili tomu trhu a inovacím na tom trhu, pokud bychom zakázali takovou praxi, aby uživatelé skutečně mohli využívat ty vlastně na zařízení tím způsobem, jakým chtějí a využívat takový software. To by mělo velký dopad i na vnitřní trh. Děkuji. Děkuji, paní Šalamos. Děkuji. Já jsem chtěla podpořit jednoho z poslanců, který se vyjadřil. Říkala to i Evelyn Gebhardt. Je to pravda, že už čekáme tolik let na tuto společnou nabíječku a myslím, že je to ostuda pro EU, že se nám to zatím nepodařilo. Já chápu ty důvody, ale my jsme EU a měli bychom být schopni si s tím poradit. Já chápu, jak ten trh funguje, i jak říkal teď kolega, ale musíme ten trh stejně nějak regulovat, pokud dobře nefunguje. Myslím, že je to ostuda, když hovořím s občany o EU a často jsem toto využívala jako velmi dobrý příklad, jak můžeme něčeho dosáhnout a přitom se nám to ve skutečnosti nepodařilo, takže oni se mě zeptají, proč nic neděláte a já jsem v rozpacích řeknu, že z řady důvodů, ale to nestačí. Jinak to nemůžeme prodávat jako výsledek, který je dobrý pro životní prostředí myslím, že z toho bychom se měli také poučit. Takže musíme skutečně být v této oblasti lepší a nemůžeme čekat deset let. Děkuji. Děkuji. Paní Lejtau. Muito obrigada, senhora presidente. Eh, děkuji mnoho. Děkuji, paní předsedkyně. I když prakticky už bylo všechno řečeno o tomto tématu, dovolte mi, abych se k tomu ještě přidala. My jsme europoslanci, eh, dělali jsme kampaň, zvolili nás a my teď hovoříme, hovoříme se svými občany a hovořili jsme s nimi i během předvolební kampaně. A toto všechno eh, dokazuje význam Evropské unie a jejím eh, význam, její význam zvyšují právě tato opatření, která přispívají ke zlepšení životů občanů, pokud jde o roaming třeba. A e, nesmíme zapomenout tedy, že i nabíječka, e, kterou, která je jiná pro tablet, pro e, mobil, pro jiná chytrá zařízení, je taky, tak, sem taky patří. Jsou opatření, na která se zaměřujeme a e, e, e, ta mají negativní vliv, bo ta situace, která je teď, má negativní vliv i na životní prostředí. Nemůžeme čekat dalších deset let protože je možné, že za deset let už vlastně ani nabíječky nebudou, že budou zařízení úplně jiná. Takže musíme myslet eh, z krátkodobého hlediska na to, jak to vyřešit. A musíme eh, sdělit přesně komisi, že my jsme všechno zde v Evropském parlamentu vyslechli a že výsledek na kterém se dohodly všechny politické skupiny, je nečekat dalších deset let, že komise může počítat s naší podporou, aby co nejdříve tyto problémy rázně vyřešila. To, co, se, to, co zde zaznělo, bylo málo přesvědčivé. My jsme čekali jinou informaci, ráznější. Děkuji. Děkuji vám. A poslední je pan eh, Koračev. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně, možná jsem naivní, ale vzpomínám si na rok 2009, kdy komisař pro ochranu eh, hovořil nebo sliboval, že bude jedna nabíječka pro všechny občany. My jsme čekali, že se to stane a e, Teď je situace dokonce ještě horší, e, když e, pro Samsung 9 je, nebo 10 je jiná nabíječka než pro Samsung 8. A já tedy podporuji to, co zaznělo ze strany mých kolegů, že musíme požadovat, aby komise opravdu něco udělala hned, protože možná, že jsem naivní, že jsou různé standardy um, ehm, iPhoneů a mobilních telefonů a tak dále, ale musíme v roce 2019 prostě vytvořit eh, nějaké standardy pro eh, které musí přijmout eh, Google, iPhone, všichni, pokud chtějí být na našem trhu. Děkuji vám. Děkuji vám za všechny otázky a požádám znovu pana Kozigu, aby eh, odpověděl. Bylo mnoho otázek na nabíječky a jedna ještě eh, další. Eh, já jsem v tom předchozím kole zapomněl se zmínit, zda uvažujeme o akcích, které budou přesahovat tyto tři oblasti práce. My teď Mm, sledujeme jeden soudní proces, ještě eh, rozsudek nepadl, ale jde o to, eh, eh, zda je možné zakázat zařízení, které by mohlo poškodit, kdyby bylo, kdyby bylo použito síť. Jsou zde tedy různé věci. První, studie dopadu studie hodnocení po, eh, dopadu. Zde jde o rozsah a je jasné, že když se komise rozhodne navrhnout eh, nebo učinit návrh, tak se bude zaměřovat eh, na malá a středně velká zařízení. To by byl akt přenesené pravomoci a pokud eh, by to bylo eh, širší, tak by eh, to byl proces spolurozhodování. Pokud jde o odpad, to si uvědomujeme moc dobře. Ale jak jsem se už zmiňoval o běžné ekonomice, na to se v, tom te, v tomto kontextu musíme podívat. Pokud je o přesnost dat, o faktickou přesnost, já si myslím, že dnes to neovlivní eh, diskusy, ale fakt je, že eh, už eh, to bylo před deseti lety druhé memorandum o porozumění, v roce 2008 bylo první, to druhé mělo mít lepší výsledek, bohužel nemělo, jak nyní vidíme. A na svobodné používání nebo zdar, zdarma využívání softwaru uživateli. Zde smluvní eh, strany se zabývaly eh, analýzou přínosů a v zásadě jde o software, který má negativní vliv eh, na zařízení nebo na soulad zařízení. Ten software, který nemá negativní dopad na soulad zařízení, sem nebude zahrnout. E, pokud jde o e, zástupce malých a středních podniků, kteří poskytují software e, zdarma, tak to může být akt přenesené pravomoci s tím, že bude společná odpovědnost jasně definovaných tedy pravomocí, jak pro výrobce na jednu stranu, tak pro eh, eh, vývojáře softwaru. Zde jde ta záležitost, eh, nebo jde i, i o záležitost souladu zařízení, nejenom o bezpečnost. Děkuji vám, myslím, že tím můžeme ukončit tento bod na pořadu jednání a nyní přecházíme k bodu 6, kterým je eh, další eh, kontrolní eh, zasedání, volný tok neosobních údajů. Jde o nařízení 2018 lomeno 1807 a já bych chtěla přivítat pana Pierre Chastaneta, který je vedoucí jednotky pro cloudy a software z DG Connect. Chtěla bych zdůraznit, že Eh, to nařízení vstoupilo v platnost v listopadu loňského roku a jeho cílem je konkurenceschopnější a integrovanější vnitřní trh pro služby ukládání dat a eh, další zpracování eh, dat. A vzhledem k tomu, že data jsou zásadně důležitá v digitální ekonomice, nejenom pro vývoj umělé inteligence je zásadní, aby toto nařízení skutečně bylo plně implementováno a aby to e, umožnilo využít veškerého potenciálu e, trhu a e, informace pro, čle, pro poslance je v dokumentech k dispozici. Dávám slovo pana Chastanetovi. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vzhledem k tomu, že tento výbor je velmi důležitý pro implementaci nařízení, je to důležité i pro toto nařízení o volném eh, toku neosobních dat. A my zde máme čtyři hlavní cíle. Je to zcela zásadní eh, legislativní akt na eh, společném eh, trhu eh, a vytváří jednotný datový evropský prostor. My jsme pro vás připravili pár slajdů. Takže společně s nařízením GDPR vytváří jednotný evropský datový prostor, ve kterém data mohou volně eh, se pohybovat v rámci Evropské unie a obě dvě tato nařízení eh, jsou obrovským zlepšením ochrany údajů a kromě toho, že poskytují eh, volný pohyb veškerých dat, jak osobních, tak neotobních, v Evropské unii. Ten z tohoto eh, nařízení eh, o volném pohybu neosobních údajů mají největší prospěch podniky, včetně malých a středních podniků, protože v, e, v rámci Evropské unie se vytvářejí dostupné a bezpečné cloudové služby, protože zde především jde o ukládání dat v cloudu. Ale e, kromě toho e, ten, eh, kromě toho, že eh, toto nařízení eh, posk, zajišťuje uživatelům lepší cloudové služby, zajišťuje i lepší zpracování dat. Je to inovace digitálního prostoru poskyto, nebo fungování cloudu je nezbytné pro další te, te, technologie, jako je umělá inteligence, blockchain a další, protože tu cloudovou instrukturu budou využívat všechny. Je to e, tedy e, vlastně musí neomezeně a bezpečně poskytovat možnost ukládání dat v Evropské unii, je nezbytné podporovat transformaci v rámci modernizaci eh, nebo transformaci eh, počítačovou pro všechny podniky v Evropské unii. Jak víte, volný pohyb na osobních údajů pos- eh, zakazuje neodůvodněnou lokalizaci dat nebo požadovek o lokalizaci dat k 30. květnu 2021 eh, mohou eh, se eh, vytvářet požadavky na lokalizaci dat, ovšem pouze pokud to bude odůvodněné. Takovým jedním aspektem pro odůvodnění je národní bezpečnost. Vytváří se proces due diligence, Provádí se screening národní legislativy na národní i mezinárodní úrovni, protože nejenom národní lokaliz- eh, legislativa se, se zabývá touto lokalizací. Eh, už v řadě oblastí platí eh, toto omezení lokalizace. Týká se to finančního sektoru, zdravotnictví, účetnictví, Eh, údaje eh, podnikové nebo o podnicích jsou takovým eh, hlavním příkladem zákazu lokalizace. Evropská komise je velmi aktivní, podporujeme členské státy v tom, aby zkontrolovali stav své národní legislativy. My jsme v Dubnu v Dubnu, eh, čili krátce předtím, než stoupí platnost, se setkáme v rámci členských států a eh, uvidíme, jaký je stav. Kromě toho se, účast, se, eh, se konají mezinárodní schůze, kde se diskutuje a sleduje stav národní legislativy. Jsme v tomto smyslu tedy velmi proaktivní. V květnu 2021 tedy nebude existovat žádná neoprávněná lokalizace dat. Opakuji, že toto bude eh, eh, toto bude tedy zrušeno. Navíc eh, méně, více transparentnosti, jde o systém Trace, který znáte a my věříme, že toto zvýší transparentnost a povědomí o e, těch ještě některých stávajících no, přežívajících e, omezeních e, lokalizace dat, která existují. Takže budeme mít jednotný nástroj implementován na celém trhu. Kromě toho jsme informovali o vzniku jednotného kontaktního místa, a informace o tomto se už objevuje na novém eh, dedikovaném webu na evropském portálu. Takže zase zde používáme nástroj jednotného trhu. Navíc všechny eh, firmy mohou najít všechny informace o svých právech, pokud jde o volný tok neosobních údajů, také na eh, webu Evropské unie. Jako pojistku. E, to, že regulátor e, bude mít e, přístup, vytvářejí se mechanismy spolupráce nebo projednávají se mechanismy spolupráce právě formou toho jednotného kontaktního bodu. Dovolte mi říci pár slov o takovém poradním eh, dokumentu nebo návodu. Komise byla vyzvána, aby takový dokument vypracovala a my jsme splnili tento eh, úkol. Koncem ledna jsme publikovali eh, tuto příručku, která se zahrnuje i GDPR, především se týká zpracování smíšených souborů dat. A cílem tohoto dokumentu jsou především eh, firmy. Chceme, aby firmy měly něco praktického, aby věděli, jakým způsobem mají používat nebo aplikovat v praxi tato dvě nařízení a jak eh, jaký z nich budou mít prospěch. Takže tahle ta příručka týkající se těch Eh, smíšených souborů dat vysvětluje dvojí pojetí dat jako osobních a neosobních údajů, vysvětluje princip volného pohybu dat v obou nařízených, protože v GDPR a v nařízení o volném toku neosobních dat je to pojednáno rozdílně. Kromě toho je zde taky pojem eh, přenositelnosti údajů, kde také to, ten, to pojetí je trochu, jin, trochu jiné v těch dvou nařízeních. Z praktického, prakticky můžeme říci, že eh, ty datové soubory budou velmi podobné. Firmy je eh, svá data, která vytvářejí prakticky každodenně, budou mít eh, obojí typy dat, jak osobních, tak neosobních. A tento pojem osobních a neosobních údajů může být někdy pro společnosti ne zcela jasný, takže tady se to vysvětluje, když vezmeme třeba daňové přiznání společnosti. Zde jsou eh, čísla z účetnictví, to je tedy neosobní, to jsou neosobní údaje, ale pak, eh, když eh, ten dokument který se předkládá finančnímu úřadu, podepíše eh, určitá, určitý člověk, eh, tak eh, už se toto stává osobním údajem. Tak my zde konstatujeme znovu, že toto nařízení se týká neosobních dat a částečně smíšených datových souborů a že se netýká toho, co kryje GDPR což je eh, tedy jiné nařízení. Pokud jde o interakci těch dvou nařízení, v případě toho souboru, který eh, je smíšený, obsahuje obě kategorie eh, dat, tak toto nařízení eh, pokrývá tu část, která je, se týká neosobních údajů a GDPR pokrývá tu část, ve které jsou osobní údaje. Fakt je, že eh, jde o případy, že to nelze oddělit, protože by to bylo buď moc nákladné nebo technicky neproveditelné. A v tomto případě eh, ochrana údajů, která vyplývá z GDPR, se týká i neosobních údajů. I kdyby tam bylo jenom malé množství osobních údajů, tak GDPR bude platit pro celý tento smíšený datový soubor. Takže to je tedy v, těch, eh, v té příručce nebo v těch pokynech. A eh, ty pokyny jsou praktické a objasňují do velké míry, co eh, obnášejí tyto eh, dva legislativní dokumenty a jsou praktické pro všechny firmy. A nyní se podíváme na seberegulační aspekt tohoto nařízení. Kromě toho, že se zvyšuje právní jistota pro podniky, aby zpracovávali své údaje kdekoliv na teritoriu Evropské unie, tak to nařízení se snaží také zvýšit důvěru ve služby zpracování údajů a v, v zablokování nebo uzamčení údajů. Na jedné straně máme eh, u omezitel eh, eh, omezení týkající se národní lokalizova, no, národního lokalizování a kromě toho eh, tady máme eh, přenášení nebo změnu eh, poskytovatele. Komise je pozorovatelem pracovní skupiny, která se tomu věnuje je pracovní skupina, která se zabí, zabývá přechodem na, k eh, jinému poskytovateli cloudových služeb a, a přenášení údajů, to je článek 6. Eh, je to součást implementace tohoto nařízení a zde vytváří také zásadní podmínky pro volný tok údajů, kterým je bezpečnost. To znamená zajištění bezpeč- příslušné úrovně bezpečnosti eh, ze strany poskytovatelů cloudových služeb. My jsme co organizovali eh, eh, setkání v Bruselu nebo jednání v Bruselu a jednali jsme eh, také s firmami, které, nebo s průmyslovými odvětvími, která to organizovala. My po každé schůzi jsme které se účastnily firmy, jsme měli další množství firm, které se účastnily tohoto procesu. E, dále jsme dělali e, konferenční e, nebo telefonní konference a přijímali jsme další členy z malých a středních podniků. A můj poslední slide krátce ilustruje takzvaný data porting, přenášení údajů. Zde se pracuje na etickém kodexu. My zde máme dva, jeden, který se týká cloudové infrastruktury a druhý cloudových služeb. A my tento etický kodex poskytneme eh, včas, eh, na, aby byl připraven na konferenci k, v tom, eh, k této oblasti, která se uskuteční eh, koncem finského předsednictví. A naším cílem je, aby všichni poskytovatele eh, respektovali a používali tento etický kodex. Eh, komise chce, aby nejenom poskytovatelé služeb tento etický, se tím etickým kodexem řídili, ale aby tam byly, byly, byla kritéria prospěšná i pro uživatele, který e, levněji bude moci e, měnit poskytovatele služeb. Děkuji vám tedy za pozornost. Toto nařízení má obrovský potenciál tak aby evropské firmy mohly využívat datovou ekonomiku. Ale stále ještě je zde hodně věcí, které musíme v tomto směru dosáhnout. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Šastané. Okamžitě dám slovo takzvaným Seaverům a jako první hovoří pan Kovačev za EPP. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat komisi za jejich input a legislativní zasedání týkající se implementace eh, příslušného nařízení FFD. Eh, také bych rád využil této příležitosti, abych eh, vyslovil silnou podporu naší skupiny EPP tomuto nařízení. My jsme vždycky byli proti restrikcím lokalizace a schválení tohoto nařízení bylo jedno z milníků pro to, abychom dosáhli zlepšení jednotného vnitřního trhu, eh, kde by se zvýšila podpora pro soutěžení poskytovatelů eh, iCloudu a iCloudových služeb. Eh, a já bych se velice rád dozvěděl něco blíže o tom etickém kodexu týkající se autoregulace Viděl jsem, že komise je pouze jaksi pozorovatelem, ale měli bychom jít hlouběji do implementování tohoto etického kodexu. Měli jsme dvě veřejné konzultace a byly ustanoveny dvě pracovní skupiny pro zabezpečení dobrého vývoje v této oblasti, ale mohli byste nám říci, jakým způsobem komise zabezpečí, že jednotlivé organizace, které budou, budou používat etický kodex, když je to za založeno na dobrovolném přístupu, hm, bude chtít komise eh, hodnotit aplikaci FFD dříve než do čtyř let, když uvidí nízkou úroveň využívání nebo nerespektování tohoto no, předpisu. Děkuji mnohokrát za SAD, paní Šeldemouze. Eh, dobrý den. Mm. Děkuji mnohokrát Evropské komisi. Eh, Děkuji vám za tuto prezentaci. Eh, od té doby, co došlo k tomuto nařízení, mně se zdá, jako by to bylo včera, ale je to velice důležité. Co mě zejména zajímá, eh, je, že když jsme vypracovali tyto zákony, na jedné straně tady jednáme o neosobních údajích, ale na druhé straně se tady stále více zvyšuje nebezpečí, že eh, celistvost dat přece jenom bude, os, že tyto neosobní údaje nebo jejich soubory budou, ex, budou os, obsahovat i osobní údaje, eh, čili jakým, co uděláte pro to, aby se zabezpečilo, že nebude možné eh, ponechat data v anonymitě. Jakým způsobem chcete zabezpečit, aby se omezilo to, tohoto nebezpečí, že osobní údaje budou mít takzvaně od a, eh, prostě projeveny, zveřejněny a jakým způsobem to tedy bude promítnuto v příslušných pokynech. Děkuji vám mnohokrát a nyní za Renew paní Charanzová. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně i já chci poděkovat komisi. Už jsme se Viděli jsme se vlastně nedávno. Chci poděkovat za vaši prezentaci i za ty pokyny. Mám několik otázek. První otázka se týká eh, těch jednotných kontaktních informačních bodů eh, v rámci jednotlivých států. Mohli byste nám dát více informací o tom, zda existují ve všech členských států, eh, zda dosahují každého. Já jsem velkým fanouškem této iniciativy, ale musíme zabezpečit, aby skutečně v praxi fungovaly. Za druhé, během třístraného jednání, jistě si všichni vzpomenete, měli jsme velké diskuse týkající se jak technické, tak politické úrovně v souvislosti s lokalizací dat a s požadavky na lokalizaci dat které jsou začleněny vlastně při výběrových řízeních je jasné, je to jasné z vašich pokynů, ale já se chci zeptat, zda toto povědomí, zda tato znalost zákazu eh, je známa také na lokální, regionální úrovni v členských státech. Eh, zabezpečili členské státy, aby lokální a regionální mm, pracovníci a styční důstojníci si to uvědomovali eh, Mohl byste potvrdit, zda jsem pochopila správně vaše pokyny v tom, že v zásadě, když datový soubor bude smíšen, tak zde bude eh, platit GDPR a ne FFD. Eh, pochopila jsem to správně, že GDPR Eh, bude platit i v tom případě, že některá společnost se rozhodne neoddělovat osobní a neosobní údaje, eh, když je to teoretické možné, i když je teoretické možné oddělovat. A teď lhůta je 29. listopadu. Eh, budete připraveni, budete hotovi. A moje poslední otázka se týká opět souboru dat. E, jak jste správně zmínil, a ráda bych se dozvěděla něco víc o zpětné vazbě, kterou dostáváte od automobilového průmyslu. Ráda bych se dozvěděla, e, co si myslíte o údajích generovaných e, vozidly a jakým způsobem by fungovala přenositelnost z této oblasti. Děkuji vám. Děkuji. A za zelené pan Kolaja. Moje kolegyně paní Geze musela odejít na zasedání jiného výboru, takže já bych se rád zeptal v jejím jménu. A to, tato otázka se týká obdobné oblasti jako otázka, kterou položila paní Šaldemoze. Komise ve svém sdělení zdůraznila mm, využívání studie, která byla vypracována pro Evropský parlament, když jsou údaje kombinovány, mají osobní a neosobní e, údaje, zda tady může být tomu zákazu. To je založeno také na, univerzit, na výzkumu univerzity v Londýně a v Levan, e, kde bylo vypracováno, jakým způsobem je možné reidentifikovat jednotlivce prostřednictvím pokročilých technik a jak to vypadá eh, v možnosti jaksi odanonymizování eh, osob či údajů eh, Předpokládá komise nějaké vyjasňování, co se týče vystopovatelnosti údajů a zda jsou v souladu s GDPR? Děkuji vám. Děkuji, pane Kolaju. A za ID paní Jochon. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za tuto prezentaci. Eh, pokyny Evropské unie týkající se oběhu neosobních údajů není příliš eh, přesvědčivá. Vy jste řekl, že některé údaje eh, jsou, nebo většina z nich je smíšená, nejsou jednotlivě ani pouze neosobní, ani pouze osobní. A tady je nebezpečí zneužívání této situace. Je tady určité riziko jak vy víte. Mohl byste nám vyjasnit tedy tento bod poněkud lépe? A to, ta autoregulace, ne, eh, jak eh, prostě zabezpečit, aby docházelo skutečně k dodržování etického kodexu. To přece není jak zabezpečeno a legislativ by měl eh, zohlednit větší ochranu spotřebitelů. A když se podíváme na to, co se stalo v Japonsku, Japonsku eh, v rámci eh, evropské nukleární energie. Podíváme se na státy, jako je například Francie, eh, kde ještě nedošlo k zákazu mm, lokalizace dat. A toto nařízení se netýká ani Japonce, ani jiných podniků mimo Evropu. Jakým způsobem můžeme pomoci tedy našim společnostem vyzavi neevropským společnostem a neevropským aktérům. E, a využívám vaší přítomnosti proto, abych se vás zeptala na to, zda máte například nějaký vliv na vzdělávání e, v této oblasti i ve Francii. Děkuji mnohokrát a ten bilan za EKR. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych tady přivítal zástupce komise a také moji vděčnost za to, že dnes se můžeme dovědět více o nedávno zahájené implementaci. Jak víte, data e, mají větší hodnotu než ropa a je zcela zásadní e, je zohledňovat na evropské úrovni v evropském hospodářství. Hmm. A proto je třeba vytvořit příslušný legislativní rámec legislace volného toku neosobních údajů eh, dává nebo vychází vstříc velkému očekávání účastníků jednotného trhu, kteří čekají na tento návrh. Ale eh, zavedení eh, tohoto legislativního předpisu je pouze prvním krokem v rozvoji této oblasti. Eh, zabývá se komise s dalším sledováním toho, jakým způsobem jednotlivé členské státy eh, to zaobí, se tím zaobírají na vnitrostátní úrovně, zda tady dochází k tomu eh, zrušení lokalizace příslušných údajů a odstraňování regulačních překážek jakým způsobem monitoruje komise eh, tyto procesy a jaký má plán pro eventuální povzbuzování členských států, aby eh, působili v souladu s tímto schváleným zákonem. A dále, eh, co se týče pokynů Evropské komise, ty by měly pomoci zainteresovaným stranám, aby dobře implementovali tento předpis. Ale je tady poměrně silná komplex komplexnost mm, a obtížnost tohoto nařízení. Jakým způsobem můžete pomoci a k tomu by jistě mohly pomoci ty již dnes zmíněné, ty již dnes zmíněná jednotná kontaktní místa. A je třeba tady plnit roli informační brány, ale máme tady jenom sedm států, které založily již tato místa jednotného, jednotná kontaktní místa. A jak bude komise jednat, když člá, jednotlivé státy včas toto nezabezpečí? Máte nějaký harmonogram stanovený pro tento proces? Jsem přesvědčen o tom, že adekvátní tlak by bylo třeba vyvinout na členské státy, než eh, bude zpracována zpráva o implementaci 2022. Děkuji mnohokrát a za GUE NGL. Paní Konečná, chcete se chopit slova? Mám tady ještě dvě další jména na seznamu eh, kteří ještě dostanou slovo a potom dostane slovo pan, pan zástupce z komise. A teď tedy pan Šváb. Eh, já bych se rád připojil ke slovům pana kolegy Načiva. Kovačeva, promiňte, eh, protože eh, domnívám se, že toto nařízení zlepší ochranu dát na jednotném trhu. Myslím si, že nám nic nepomůže, eh, když bychom toto přenechali jaksi jednotlivým úřadům v jednotlivých členských státech. Je, někteří nacionalisté tady v Evropském parlamentu se domnívají, že je lépe prostě skladovat údaje pouze ve vlastním státě, ale to rozhodně v tom vývoji digitalizace nám nic nepomůže je třeba, abychom to společně e, obhajovali právě prostřednictvím nařízení na evropské úrovni, abychom ochránili jednotný vnitřní trochu a abychom také adekvátním způsobem mohli chránit našeho spotřebitele. Samozřejmě ochrana dat tady hraje velikou roli, e, ale je chráněna již příslušným GDPR nařízením, ale musíme se podívat na to, když tady máme e, když nevyužíváme společně neosobní údaje, je třeba, abychom zaujali příslušný postoj v globální soutěži. Já bych se rád dozvěděl od Evropské komise, jakým způsobem, jaký dojem jste měli se setkání ze zástupci členských států. Zda jsou ochotni spolupracovat a přijali vaše pokyny a zda Evropský parlament by tady eventuálně mohl dále pomoci v tom, že bychom požadavky týkající se kyberbezpečnosti ještě zvýšili v, nastav, v blízké budoucnosti. Děkuji mnohokrát. Děkuji, paní Litaumanes. Muito obrigada, senhora presidente. Esta Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně je to nesmírně důležité téma z evropského pohledu, ale i z celosvětového pohledu a domnívám se, že Evropa by mohla tady hodně získat, kdyby se sladili a využívali nejrůznější předpisy pro to, abychom vytvořili jednotný trh i v této oblasti. A teď vůbec nehovořím o ekonomické stránce této záležitosti, ale hovořím také například o výzkumu na který nelze zapomínat v této souvislosti, eh, po případě také podpory veřejnosti a politiky, veřejných politik. Samozřejmě je důležitá osobní sféra, ochrana osobních údajů, ochrana soukromí, například v oblasti zdravotnictví a nezbytné také je anonymizovat údaje. Ale jak už tady zaznělo, vždycky tady bude existovat riziko v souvislosti s těmito údaji, protože v digitálním světě se nelze, prostě neexistuje není situace bez rizika. Ale ráda bych položila otázku. Už tady komise vysvětlila něco k cloudovým službám. Celá řada členských států a příslušných úřadů zvažují vždycky, kde, budou, kde by měli ukládat svá data. Eh, mm, budou využívat dále tyto tradiční systémy, eh, které jsou ale příliš bezpečné. Existují veřejné cloudy, soukromé cloudy a vlastně občas nevíme vůbec, kde ty údaje jsou. A proto bych se ráda ještě jednou zeptala na tuto oblast a byl by to, byla by to enormní přidaná hodnota pro Evropu, eh, kdybychom, stejně jako jsme hovořili o jednotné nabíječce, bylo by dobré, kdyby existovala také certifikace nebo evropské sjednocení v této oblasti eh, volného toku údajů. Já jsem se s tímto tématem už blíže zaobírala. Myslím si, že by bylo ještě důležitější právě pro veřejný sektor tuto oblast eh, Eh, zharmonizovat, protože tady máme ve, eh, například velké podniky nabízející cloudové služby, nechci tady jmenovat žádné podniky, tato jména jsou obecně známa a eh, je třeba, aby i tyto spolupracovali i s námi, než aby vytvářeli soukromé cloudy. Ale je tady určitý rozpor a myslím si, že Evropa by tady mohla skutečně vyslat důležitý signál. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Pan Šastane, prosím. Okay, thank you very much. Děkuji moc, paní předsedkyně, a děkuji za tyto velice případné otázky. Možná bych začal aspektem implementace v členských státech. Velice prakticky my provádíme přeskum podle jednotlivých členských států. To znamená, že využíváme systém omezení lokalizace dat, které jsme identifikovali v našem posouzení dopadů a v každém jednotlivém členském státě máme bilaterální jednání, kde přeskoumáváme tu problematiku nebo ty identifikované požadavky lokalizace dat. Velice důležité je, aby členské státy při tom přeskumu své vnitrostátní legislativy nacházely nové požadavky, které nebyly předtím identifikovány z naší strany. A myslím si, že je to dáno tím, že řada podniků v evropské ekonomice prochází digitální transformací. A v minulosti tam nebyl takový požadavek na lokalizaci dat u nich v minulosti, ale nyní tedy již k těmto požadavkům došlo nebo staly se z nich požadavky na lokalizaci dat. Vidíme, že členské státy toto berou velice vážně, obecně řečeno. Jeden z problémů, s kterými se setkávají, a to může vysvětlit také část toho prodlení v identifikaci těch jednotných kontaktních míst v řadě členských států, nyní máme 12 členských států, které mají identifikované to jednotné kontaktní místo a velice to souvisí s tou průřezovou povahou této legislativy. Takže na vnitrostátní úrovni je poměrně obtížné identifikovat jeden příslušný orgán nebo jedno ministerstvo, které bude mít tuto průřezovou koordinační kapacitu takže je třeba se na to podívat z této perspektivy. Neznamená to, že by členské státy nereagovaly dostatečně, ale spíše je obtížné identifikovat, kdo je tím skutečným, tím správným orgánem, který by měl přijmout odpovědnost za takovouto průřezovou regulaci. Pokud jde o veřejné zakázky, my jsme využili to úsilí prostřednictví té samoregulace jako příležitost pro podniky ohledně toho, že veřejné zakázky není možné využívat k omezení dat a pokud je o jejich lokalizaci. Takže myslím, že se nám podařilo tady zvýšit povědomí v jednotlivých členských státech. Zatím jsme neměli žádnou zpětnou vazbu od společností, které by říkali, že to stále je problém, ale stále tomu budeme věnovat pozornost i v budoucnu, protože je to důležitý problém té diskuze při vývoji této regulace. Pokud jde o smíšené datové sady a anonymizaci, deanonymizaci, tam jsme slyšeli obavy, ale chci připomenout, že to je jedna z pravomocí této regulace a ten soulad s GDPR, to znamená, aby tam vůbec nezůstal žádný prostor, žádná mezera bez ohledu na vývoj technologie, bez ohledu na to, jak nové technologie nebo umělá inteligence mohou umožnit deanonymizaci dat, to nevadí, nehraje to roli, protože data, která která můžeme dnes považovat za anonymizovaná a tedy neosobní, i když budou zítra nebo v budoucnosti deanonymizována, tak máme jinou regulaci, jinou legislativu, která tam nastoupí a zajistí adekvátní míru ochrany soukromí. Takže tam je vlastně návaznost mezi těmito dvěma legislativními akty, to znamená FFD a GDPR. Je tam vlastně kontinuum mezi nimi a není tam vůbec žádná mezera, pokud jde o to řešení toků dat. U těch smíšených sad společnosti nemohou třeba rozdělit ta data, ale ta regulace, ta legislativa ten volný tok umožňuje. I když pro tu společnost to není možné oddělit ty dvě sady dat, protože to je ekonomicky náročné nebo technicky to není proveditelné, tak Přesto GDPR se vztahuje na celý ten datový soubor, ale to nehraje roli, protože tam stále je možnost volného toku, protože ty datové sady mohou být umístěny kdekoliv na území EU. To znamená, platí tam obojí volný pohyb i GDPR. To znamená, ty společnosti si mohou ukládat ta data kdekoliv chtějí na území EU. Pokud jde o etický kodex, my jsme poměrně dobře přesvědčeni, že odvětví bude do konce listopadu 2019 mít ten etický kodex, tak jak je stanoveno v té regulatorice. Je plánována konference finským předsednictvím na 25. a 26. listopadu. Důvěru v implementaci tohoto etického kodexu máme díky tomu, že odvětví tady bude vytvářet eh, poměrně dobrý rámec zprávy a řízení, pokud jde o implementaci, vytvoří vlastně orgán, který bude mít na starosti implementaci tohoto etického kodexu. Uvažuje se o vytvoření mechanismu stížností, který by umožnil uživatelům ze řad podniků obracet se na takový orgán, pokud někdo nebude dodržovat ten etický kodex. Takže si myslíme, že je to poměrně solidní mechanismus, Nicméně komise samozřejmě bude velice pečlivě sledovat jeho praktickou implementaci a také jeho efektivitu na evropském trhu. Bylo zde několik otázek ohledně přenositelnosti dat v jednotlivých sektorech. My jsme se tomu ještě nevěnovali. V tuto chvíli to provádíme poměrně průřezově, takže se nedíváme specificky na jednotlivé sektory, například automobilový nebo zdravotnický průmysl, ale vidíme to jako potenciální možnost v budoucnu. Takže je velice důležité, abychom vytvořili velice solidní základ napříč odvětvími, který nám v budoucnu umožní věnovat se specifickým potřebám jednotlivých odvětví. Pokud jde o požadavek na kybernetickou bezpečnost, já jsem neměl moc času vysvětlit podrobněji, co v tom děláme, ale pracovní skupina pro certifikaci bezpečnosti cloudu dokončila své doporučení, pokud jde o vznik certifikačního programu pro cloudy, pro bezpečnost cloudu na základě aktu o kybernetické bezpečnosti. To znamená, bude tam systém pro udělování certifikací, které budou snadno rozpoznatelné pro uživatele, že daný cloud splňuje ty bezpečnostní požadavky. Takže komise v tuto chvíli analyzuje to doporučení, které bylo vyvinuto odvětvím a budeme se dívat na možnost dát mandát ENISE, Agentuře pro energetickou bezpečnost, eh, pro vyvinutí takovéhoto schématu, takovéhoto systému certifikace ve prospěch jak uživatelů, tak veřejné zprávy. A samozřejmě to poskytne ujištění všem podnikům a veřejné zprávě, pokud jde o důvěru v cloudové služby. Tolik tedy z mé strany a mohu samozřejmě zodpovědět navazující otázku. otázky. Děkuji, pane Šastane. Bohužel teď nemáme čas pokračovat v této debatě, ale děkuji vám a vašemu týmu, že jste sem přišli a diskutovali s námi. Je to skutečně velice důležitá otázka pro tento výbor, jak jste asi pochopil, takže budeme to nadále sledovat stejně jako vy. Takže prosím, v budoucnu přijďte znovu a informujte nás o tom, co se děje v této velice důležité oblasti. Takže to je tedy konec této eh, rozpravy a dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání. A máme trochu málo času ale to je bot. Or you should take over. Sorry. I waited. Je to téma, eh, které sleduje mnoho lidí s velkým zájmem. Je to prezentace výsled Eh, práce, výsledků práce společného eh, výzkumného střediska o dvojí kvalitě produktů. Máme zde eh, tři prezentace. Ráda bych přivítala pana Petinelliho z DG Grow, pana Ulberta a pana Čajana. Obojí jsou z toho společného výzkumného střediska JRC. A Eh, oni nám poskytnou eh, všichni eh, prezentaci. Ráda bych je vyzvala, aby hovořili každý tak pět minut pouze, protože diskuse bude velmi živá. Ráda bych tedy požádala pana Petinelliho, aby nám sdělil, jaká je poslední zpráva skupiny na vysoké úrovni. Děkuji vám paní předsedkyně, eh, vážené poslanci, vážení eh, poslanci, jsem zde dnes, abych eh, přednesl zprávu, konečnou zprávu skupiny na vysoké úrovni zabývající se dvojí kvalitou potravin. Chtěl bych poděkovat výboru za velký zájem a chtěl bych poslancům, kteří nebyli znovu zvoleni, ale kteří jsou noví, aby informoval o tomto fóru. Je, tvoří ho 50 členů, e, jsou to politikové, zástupci firm, průmyslu, farmářů i e, neziskových organizací. Zahrnuje tedy celý e, potravinářsko, zemědělsko-potravinářský eh, řetězec. Eh, sleduje praxi na trhu, dále konkurenceschopnost, na trhu dále transparentnost cen a složení a rozdíly mezi produkty, kteří, které jsou pod určitou značkou prodávány na trhu Evropské unie. Zde, zde jde o tu eh, dvojí kvalitu. My po třech letech práce jsme dosáhli výsledky ve všech třech oblastech. Především pokud jde o eh, tu o mm, politickou oblast. V roce 1970 jsme dostalo fórum mandát se tomu věnovat. A my jsme vedli velmi složité eh, dialogy, ale konstruktivní dialogy se všemi zainteresovanými skupinami. A Členové fora podpořilo přístup komise, který je záložený na důkazech a vědě. A vytvořili jsme společné výzkumné středisko, které se bude zabývat eh, s těmito problémy dvojí kvality. A, po, a dnes máme eh, silné zas, zas, eh, zastoupení tohoto střediska IRC a klíčové je, že, klíčová, že finální zpráva eh, tohoto fóra se zabývá eh, praxí dvojí eh, kvality. A to je bez ohledu na to, že stále ještě funguje, že funguje v praxi i Eh, směrnice týkající se nekalých, nekalých obchodních praktik. Eh, dvojí eh, kvalita je jenom jednou částí naší práce. Důležitým tématem zde jsou bariéry na jednotném trhu. Bariéry na jednotném trhu potravin jsou škodlivé jak pro spotřebitele, tak pro malé a střední podniky. A zpravodajka zcela jasně říká, že je třeba se na to zaměřit na jednotném trhu a e, zaměřit se na tom, aby e, nedošlo k fragmentaci trhu. Jsou e, určité rozdíly a určité speciality, eh, které eh, poskytují eh, jednotliví zvláštní dodavatele, nejsou považováni za překážky na trhu a regulace tohoto. Zde se věnujeme nebo zabýváme dopady a implementaci opatření. Fórum vyzvalo komisi, aby začal, aby se zabývala sběrem údajů eh, z trhu a eh, aby zjistila, co spotřebitel chce. Je, dále, se, aby se zabývala eh, omezeními týkající, týkajících se, která se týkají omezení omezení, která se týká nápravných opatření pardon, na trhu. Eh, Forum eh, si uvědomuje, že zdále eh, funguje stále ta směrnice o nekalých praktikách a že se obracíme nejenom na velké podniky, ale i na malé a střední podniky. Rovněž bych chtěl zmínit práci na digitalizaci, která dobře ilustruje, že se fórum zabývá nejenom urgentními záležitostmi, ale že se zabývá i dlouhodobými e, tématy, jako je konkurenceschopnost v potravinovém řetězci. E, zaměřuje se na vytvoření synergií mezi Eh, průmyslovými, soukromými i akademickými aktéry. Eh, dále eh, v té zprávě se zaměřuje na to, že digitalizace v potravinářském řeť, potravinovém řetězci je obrovská a že se pohybujeme v prostředí mezi udržitelností a e, vývojem. Zpráva končí udržitelností i pro e, jednotlivé firmy. Hlavní idea tady je vytvářet synergie mezi e, jednotlivými politikami, politikami a vytvořit jednotnou potravinářskou eh, politiku, kterou se budou řídit všechny články řetězce. Eh, Forum eh, rovněž poskytlo velmi jasné výsledky týkající se transparentnosti v potravinovém řetězci. Uvádí indikátory ceny a také poskytujeme odhad nákladů eh, pro stanovení hodnoty. A na závěr bych chtěl říci, že eh, práce fóra byla velmi intenzivní. Jeho mandát končí za pár týdnů na konci roku 2019 a jsou ještě některé výzvy, proto, aby toto fungovalo v celé Evropě. Jde o klimatickou změnu, e, změnu gastronacionalismus, e, změny v globálním obchodu a e, další záležitosti. A my chceme zajistit, aby nový politický cyklus se tomu taky věnoval. A spoluprací vzájemnou můžeme zaručit dobrou budoucnost pro všechny, pro evropský potravinářský sektor i pro spotřebitele. Děkuji, pane Petinelli, a dám slovo panu Hubertovi. Thank you, Madam Chair. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám za to, že Jarce dáváte příležitost, abychom vysvětlili i náš příspěvek, kterým jsme se snažili reagovat na problém dvojí kvality zboží. Potravin, tedy zejména kolega z DG Grow právě vysvětlil pozadí a já se pokusím vám vysvětlit, jakou část jsme dělali my, JRC, abychom se věnovali tomuto problému specificky předseda pověřil JRC a komisi tím, aby vytvořili metodologii pro srovnávání složení potravin tak, abychom mohli mít eh, řádnou diskusi na solidní vědecké bázi, na solidním vědeckém základě. A Rozvinuli jsme takovou testovací metodologii, která pokrývá veškeré kroky, počínaje tím, jak vybírat produkty, eh, jakým způsobem hodnotit produkty a jakým způsobem je potom konečně vyhodnocovat. Eh, to tato metodika byla vyvina specifickými službami komise za spolupráce aktérů, kteří působí v potravinovém řetězci, včetně zástupců mm, asociací Združení spotřebitelů. Minulý eh, rok na jaře eh, jsme byli hotovi a v příštím kroku je RC s kompetentními orgány v členských státech se zaobíralo vlastně evropsky založenou kampaní testování a zkoušení, aby se zkoumala charakteristika potravin za využívání testovací metodologie, která byla vyvinuta právě námi. A v listopadu roku 2018 jsme pozvali všechny členské státy, aby se účastnili Eh, této záležitosti poskytli jsme detailní informace a instrukce o tom, jak to činit. Eh, už předtím se dosáhlo dohody o tom, že příslušné orgány by měly sbírat vzorky na jejich území a za využívání takzvaných oficiálních kontrolních postupů. 19 členských států se zavázalo k účasti mm, na této studii tím, že sbírali nejenom údaje, ale eh, se tak, podepsali se také k tomu, že budou fotografovat a pořizovat digitální obrázky a dig- zpracují to do společné databázy, aby JRC potom mohlo vyhodnotit tyto údaje. Více než 100 produktů eh, bylo pokryto touto studií a mezi ním 113 značkových produktů a 15 eh, soukromých, jsou soukromně označovaných produktů. Eh, když se podíváte na nákupní koši, který byl vytvořen, uvidíte tady skutečně širokou oblast produktů, kterou jsme umístili do tohoto nákupního koše a kde jsou jak nápoje, tak potraviny, ale snažili jsme se, jak vidíte, skutečně pokrýt velice pestrou paletu produktů. Evaluace se uskutečňovala tak, že jsme se dívali nejprve na veškeré informace poskytované značkou dotyčného produktu a sice prohlášení o výživě a ingredientů eh, či mm, potravinových eh, eh, součástí a také jsme se dívali, a to je také velice důležité, sledovali jsme, jak vypadá popředí toho balení, přední část balení, protože spotřebitelé také soudí, zda to, jak produkt vypadá, zda je to stejné nebo není to stejné. A mm, my samozřejmě víme, že situace není jenom černá a bílá, tak jsme se snažili potom také definovat jinou kategorii, která je podobná, ale e, sami můžete vidět kritéria, která jsme používali pro identifikaci jednotlivých produktů. A toto je výsledek evaluace. Takže velice stručně, velice stručně to vezmu. 10% výrobků měly, obsahovaly jiné složení, ale tento rozdíl nebyl jasně přeložen do jiného balení u 10% výrobků. Potom jsme měli zhruba třetinu výrobků, které měly identické, čili zhodné složení, stejně tak jako přední část balení byla více méně zhodná. A pak jsme měli přibližně 20, něco víc než 20 produktů, které měly různé složení, ale e, tato různost nebyla jasně identifikována na přední části, na tom prostě, jak to balení vypadalo. A potom jsme měli e, zhruba 25 produktů, které měly jiné složení, ale tento rozdíl se také projevil eh, na, jiné, na tom, jak jinak vypadala přední část balení, to znamená vizuálním způsobem už byl spotřebitel informován o to, že se tento produkt liší. Eh, a to jsou, jaké závěry tedy z toho? Neviděli jsme jasnou indikaci nebo jasný vzorec pro regionální eh, diferenciaci produktů. A je velice důležité také zdůraznit, že přesto, že jsme zahrnuli širokou paletu produktů, nemůže to reprezentovat veškeré produkty, nemůžeme hovořit za veškeré produkty na evropské úrovni. A další věc, kterou chci zdůraznit, je, že složení nemůže být bezprostředně promítnuto do kvality produktu. Co děláme teď? Teď se zaobíráme také jaksi smyslovou analýzou, abychom viděli, zda složení produktu je, mohou také spotřebitelé jak si postihnout svými smysly. Děkuji vám mnohokrát za vaši pozornost. Děkuji vám, pane Olberte, za vaši prezentaci. Nemáme bohužel více času pro to. A teď má slovo pan Čajan, také z JRC. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Já se pokusím vám představit projekt týkající se ekonomické analýzy rozdílů ve složení potravinových produktů, které se jeví jako identické. A jsou to tedy značkové produkty. Je to tedy hospodářská ekonomická analýza. Jak, promiňte, tady jsem šel příliš rychle, jak navrhuje název sám, cílem tohoto projektu bylo podívat se na eh, různou kvalitu produktů z hospodářského hlediska. Takže jsme se zaobírali ekonomickou analýzou, což je komplementární k práci, kterou tady právě představil můj kolega. Práce na tomto projektu byla zahájena v červenci roku 2018 a projekt bude ukončen 24. prosince tohoto roku. Čili mm, ten, tato práce stále pokračuje. My se vám budeme snažit představit to, co už bylo uskutečněno. Cílem, na co jsme se zaměřili? E, toto je vlastně pokračující práce. Já vám tedy představuji aktivity, ale nikoli výsledky celého projektu. Eh, zaměření analýzy. Dívali jsme se na stranu spotřebitele, na stranu výrobce a také jsme učinili určitou horizontální analýzu. Ze stranu spotřebitele mm, nebo otázka, kterou jsme se chtěli zaobírat eh, z strany spotřebitele, bylo, zda jsou Zda se dotýká spotřebitelů tato praxe různé kvality výrobků, jakým způsobem to ovlivňuje rozhodování spotřebitele a také jejich pohodu. Používali jsme znalosti, co se týče u výrobců, tedy empirickou a konceptuální znalost, která je vysledovatelná. Také jsme se snažili vnést empirické důkazy. Pardon, to bylo ještě na straně spotřebitele. Klíčovou otázkou na straně výrobců bylo, do jaké míry bychom pochopili, do jaké míry ti majitelé značek mají um, nějak nějaké podněty pro to, aby aplikovali tady ty praktiky eh, zboží dvojí kvality. V horizontální analýze se zaobíráme tím, že se snažíme analyzovat mm, ty drivery, mm, toto poskytování zboží dvojí kvality, to je empirická stránka věci. Tady děláme empirickou analýzu eh, a využíváme údaje, které právě představil můj kolega. Využíváme tyto údaje, ale kombinujeme je s dalšími socioekonomickými údaji, abychom mohli tuto analýzu provádět. Co se týče analytického rámce, který používáme, když se podíváme na praxe dvojí kvality zboží, je třeba zasadit to do kontextu a pochopit, jak to funguje v, řetě, v potravinovém řetězci, jak je organizován. To je třeba zvážit, protože i to určuje vlastně eh, tu dvojí kvalitu zboží. Když se podíváme na stranu výrobce, chceme pochopit, jaké podněty Jaké pobídky mají k tomu? Proč eh, produkují zboží dvojí kvality? Jaké mají strategie? Jaké strategie mají tyto eh, firmy vyrábějící značkové zboží? Když se podíváme na to zase z hlediska spotřebitele, tady je důležité pochopit, jak spotřebitelé vnímají kvalitu potravin, jaké ingredienty nebo jaké přívlastky využívají spotřebitelé pro to, aby hodnotili oni kvalitu produktu, protože to ovlivňuje jejich volbu nákupu, když jdou do supermarketu. Kdy? Protože například, když ingredienty se rozlišují eh, v různých verzích produktu stejné značky, Pakliže tyto se využívají jako indikátory pro spotřebitele, aby identifikoval kvalitu potraviny a jakým způsobem ovlivňují jejich volbu. To je tedy analytický rámec a také, abychom lépe pochopili implikaci zboží dvojí potravin, dvojí kvality pro spotřebitele. Experimentovali jsme v šesti členských spátech se specifickými produkty a měli jsme zhruba 2000 respondentů v každém členském státě. A e, my jsme se snažili tedy experimentálně zjistit, jakým způsobem ovlivňuje eh, tato praxe dvojí kvality z potravin spotřebitele. A zda spotřebitelé skutečně kladou důraz na toto rozlišování v, obou, v případě produktů dvojí kvality. Jak už jsem řekl, stále ještě pokračujeme v tomto projektu, takže nejsme schopni vám prezentovat výsledky. <clears throat> Ty budou hotovy koncem roku, kdy se budeme snažit rozšířit tyto výsledky na zasedání, setkání tedy aktérů eh, příští rok. Děkuji vám mnohokrát, děkuji, jsem si jistá, že jistě se vrátíte a budeme diskutovat o výsledcích. Máme trochu časové omezení, jak víte, takže požádám poslance, aby se omezili na dvě minuty při svých projevech, abychom se ještě dočkali odpovědi. A nejprve za EPP pan Sokol. Děkuji moc, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat kolegům z JRC za velice zajímavou prezentaci. Víme, že toto je veliké politické téma, bylo využíváno v různých politických kampaních a tak dále. Takže si myslím, že je velice důležité, aby diskuze v tomto výboru v parlamentu byly založeny ne na nějakých subjektivních dojmech, ale na vědeckých faktech a datech. A proto je tato studie velice důležitá a doufám, že to bude základ pro další studie. Myslím, že velice důležitá politická zpráva je, že zde nic nenaznačuje, že by docházelo ke konzistentnímu rozlišování produktů, pokud je o geografické regiony. To znamená, že nemůžeme tady hovořit o východ, rozdělení východ-západ, severých nebo něco takového. Ale chtěl bych vědět, jestli jste tam zaregistrovali nějaké jiné vzorce. To je tedy moje otázka. A samozřejmě pokud ne, tak máte nějaké předpoklady na základě těch dat, která máte ohledně příčin těch existujících rozdílů? Jestli můžete trochu spekulovat, pokud jde o příčiny těchto rozdílů, jestli to jsou jiné ingredience nebo jiný způsob produkce v jiných státech nebo jiná regulatorika v jiných státech a podobně. Druhá věc, na kterou bych chtěl upozornit, je, že u 9% produktů jsme skutečně, byly skutečně zjištěny rozdíly mezi složením a přitom tam byl stejný vzhled. A potom tam byly ty rozdíly v těch případech té podobnosti. E, co znamená vlastně ta podobnost, jestli tam můžete říct některé příklady těch drobnějších odchylek a té nižší míry dvojí kvality a podobně. Takže jestli to můžete nějak konkrétně ještě ilustrovat, co tím myslíte. Eh, měl jsem řadu dalších otázek, ale nebudu zabírat příliš času. Ano, už mám na seznamu 15 lidí, což znamená, že neskončíme v, 15, v 11.30. Nyní paní Borzan, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Já jsem ráda, že máme možnost projednávat tuto zprávu. Chci zdůraznit to, že Členové výboru IMCO byli těmi, kdo iniciovali pilotní projekt v minulém mandátu. Chci zdůraznit, že tato zpráva je pouze polovina toho projektu, protože jsme požádali i o testování nepotravinových produktů a budeme na to i nadále tlačit. Pokud jde o výsledky toho testování ERC, musím říci, že mě to nepřekvapilo. Jak někteří z vás vědí, v tom předchozím mandátu jsem také provedla studii. Myslím si, že je to skutečně vědecká studie. Společně s Chorvatskou potravinářskou agenturou a dospěli jsme k podobným výsledkům. Testovali jsme zdánlivě totožné produkty z Německa a Chorvatska laboratorní a smyslovou analýzou Dospěli jsme také k závěru, že jedna třetina testovaných produktů má jinou kvalitu. Například masové hotdogy, prodávané na obou trzích v Německu a v Chorvatsku. V Německu to bylo vyráběno z masa a na tom chorvatském trhu to bylo mechanicky separované maso, které podle legislativy EU nemůže být deklarováno jako maso. Zaměřovali jsme se také na e, potraviny pro děti. V Chorvatsku jsou méně zdravé, mají méně omega-3 kyselin a méně zeleniny. Je zřejmé, že takovéto rozdíly není možné obhajovat preferencemi zákazníků. Ty výsledky byly tak nesporné, že výrobce těch potravin pro děti skutečně nakonec oznámil, že stáhne produkty nižší kvality z chorvatského trhu. Zjistili jsme také, že produkty se mohou lišit tím, že produkt na západním trhu má nižší kvalitu. Zjistili jsme jeden produkt, který měl více umělých sladidel v Německu než v Chorvatsku. A právě proto jsem vždy říkala, že umistování produktů dvojí kvality na trh není pouze problém východní Evropy. Navíc, já bych vás chtěla požádat, abyste skončila. Máte jenom dvě minuty a již hovoříte tři minuty. Omlouvám se. Dobře. Jenom jsem chtěla říct si, že nově jmenovaný komisař se chce na toto zaměřit. Je to jedna z priorit, takže doufám, že se skutečně podaří to, co bylo oznámeno, splnit v tomto funkčním období. Nyní paní Charanzová, dvě minuty. Prosím. Děkuji moc. Já mám také tři stránky připomínek, takže se pokusím stručně. Myslím si, že velice zřejmé je, že je to 9 nebo 10 a to si myslím, že je hodně. Takže to je v první řadě selhání jednotného trhu. Dále, a to se připojí k tomu, co bylo řečeno, nejde, není to problém pouze východní nebo střední Evropy, je to evropský problém, který je všude, takže spotřebitelé by měli mít obavy všude. Dále, mně se velice líbí ten argument některých výrobců, že dvojí kvalita je v zásadě založena na cenovém očekávání spotřebitelů. Omlouvám se, ale toto je prostě diskriminace. Nemůžeme říci, že protože lidé vydělávají méně peněz, tak by jim měly být prodávány méně kvalitní produkty, které jsou levnější na výrobu a které mají nižší cenu. Pokud jde o závěry té konečné zprávy, kde říkáte, že citlivost na cenu by neměla být považována za legitimní faktor pro diferenciaci identicky označených produktů. Prosím, označte tam, prosím, odstraňte tam ten výraz per se, protože eh, nikdy by to nemělo být faktorem. Mám tady k té ekonomické analýze, tam mě mrzí, že tam nebyla zahrnuta Česká republika. Vy už jste hovořili o některých závěrech, ale můžete nám říci, kde je najdeme ty předběžné závěry. Vidíte, že tento výbor má o to velký zájem, takže myslím, že by bylo dobré mít v tomto výboru širší diskuzi před tím zasedáním těch zainteresovaných stran. Děkuji. Děkuji moc za zelené EFA pan Kolaja. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem skutečně rád, že otázka dvojí kvality produktů byla v centru naší pozornosti na základě té studie, která byla prezentována. Zase se dostáváme o krok dále v té diskuzi. Vyslechli jsme si výsledky, ty rozdíly ve složení, ale totožné balení 9%, rozdíl ve složení s podobným předkem balením 22% já jsem z České republiky a vidím, že toto téma opravdu rezonuje ve společnosti a bylo eh, přítomné všude v našich předvolebních debatách a kampaních. A skutečně je politování hodné, že návrhy, které by posílily ochranu spotřebitelů, nezískaly dostatečnou podporu a tato otázka nebyla ještě vyřešena v předchozím parlamentním funkčním obdobím. Jednotný trh je jeden z velkých úspěchů Evropské unie a neřešení takovýchto záležitostí podrývá důvěru občanů ve fungování jednotného trhu. Dvojí kvalita se měla dostat na blacklist, na černou listinu obchodních praktik, ale bohužel se to nepodařilo. Je potřeba žádat kompetentní orgán o posouzení případ od případu a spotřebitel musí prokázat, že tam docházelo k určitému zavádění. Jde tady o významně odlišné složení nebo charakteristiku, ale otázka je, co je to ten významný rozdíl, protože i drobný rozdíl toho složení může eh, velice ovlivnit tu kvalitu nebo očekování spotřebitele. Dále jedno z doporučení toho fora na vysoké úrovni pro lepší fungování potravinového řetězce pro řešení otázek dvojí kvality je provést mapování a veřejnou inventuru, pokud jde o takzvané národní požadavky, což je jedno z legitimních odůvodnění. Takže chce komise nějak navázat na toto doporučení? Další otázka je, jestli komise plánuje vyjasnit koncept v uvozovkách významně odlišného složení nebo charakteristik. A další otázka obecně, jaké jsou další kroky plánované komisí pro řešení těchto problémů. Děkuji, jde paní Žeron. Děkuji vám mnohokrát za tuto prezentaci, která je nesmírně užitečná a ta by měla být přiložena do všech evropských jazyků. Je škoda, vy jste hovořili o balení, ale nikoli v oceně, která může také vysvětlit, proč ty rozdíly existují. Říkáte nám, že jeden ze tří produktů stejné značky má různé složení v určitých zemích a to je tedy velice výrazné číslo, které vzbuzovuje, které vyvolává řadu otázek. Máme tady třeba jurty, které obsahují více jahod v Německu než ve Francii či džemu. Mm, v Nizozemsku a v České republice. To také no a to je přece důležité a je to otázka především pro naše spotřebitele a mm, eh, Vždyť se to týká také zdraví dětí. Tady i anketa, která proběhla, vzbuzuje určité eh, obavy. Vy jste sami něco z toho uvedli. A eh, tato variace na to rozli- nebo ty různé produkty samozřejmě dávají otázky, jak to vypadá například v různých produktech pro děti. Tady nedostáváme žádnou odpověď ve vaší studii. Mohli byste pro- prohloubit studii v této oblasti? Je to zpráva, která um, si zaslouží velkou pozornost naší strany. Je škoda, že zástupci 22 států. To znamená, že to není kompletní. Já bych ráda měla seznam i dalších zúčastněných stran. Eh, tady se také odkazuje na kulinářský patrionismus a gastronacionalismus a skepticismus. No to je docela zajímavé, když se tady Mm, prováděla volební kampaň, eh, tak se vidělo, že Evropané eh, kladou velký důraz na to, aby konzumovali lokálně. Mm, a eh, to je důležité pro sektor určitý, jako například u nás je to sektor pro husiátra a to není dostatečně chráněno v Evropě a je to nebezpečné, co se týče dovozu z USA a já k tomuto samozřejmě předložím svůj návrh. Děkuji vám, paní Mazurek za EKR. Děkuji, bardzo děkuji za dzisiejszą prezentację a v szczególności podziękowania moje kieruję. Děkuji vám za tuto prezentaci a zejména bych ráda poděkovala těm, kteří e, se angažovali v tom řešit a pro osvětlit ten problém dvojí kvality produktů. Jedním z výsledků této práce byl vlastně nový díl pro spotřebitele. Ne všechny otázky mohou být vyřešeny, ale byly zavedeny nástroje, jak zamezit dvojí kvalitě eh, potravin, ale mělo by se pokračovat v, určité, v určitých opatření Evropské komisi, eh, aby skutečně vyhlásili tady boj proti nekalé soutěži, eh, protože i když kvalita zpráv je vysoká, přece jenom tady vyplývají otázky, eh, jakým způsobem budou pokračovat opatření v té oblasti zboží dvojí kvality. A proto se chci zeptat komise, zda počítá s dalšími, zvažuje další iniciativy, například v rámci sítě CPC. Jakým způsobem chcete podporovat spotřebitele a organizace na ochranu spotřebitelů a jak chcete bojovat proti tomu eh, dvo, Eh, systém eh, zboží dvojí kvality. Zaobírala se komise eh, například otázkou možnosti využít určitá fora, aby se umožnila včasná intervence, aby i zúčastněné strany mohly sami vyvíjet tlak na nečestné partnery v této branži. Děkuji. Thank you, Mrs. Mazurek. And... Děkuji, paní Mazurek. A nakonec za koordinátor autory, paní Konečná, QNG. E Předsedkyně, pro mě samozřejmě tato studie není novinkou. Přece jenom od léta nežijeme ve váku a bylo poměrně dost času na to si ji nastudovat. A pro mě osobně z ní plyne několik závěrů. Z jedné strany je dobře, že máme černé na bílém, že problém dvojí kvality existuje a že se netýká pouze oblasti střední a východní Evropy. Jak je uvedeno, problém dvojí kvality se totiž týká až třetiny produktů na společném trhu. A bylo samozřejmě očekávatelné, že se výrobci závěrů těchto studií chytnou a upraví si je tak, aby jim vyhovovaly. Podle nich závěry prokazují to, co dávno tvrdili, a to, že není žádný rozdíl mezi východem a západem. Konec konců vy jste to tady také někteří použili. Ale pokud takovou tezi chceme přijmout, co nám to říká? Říká nám to jediné, že nefunguje společný trh a že je to problém nás všech, že si jenom hrajeme na to, že máme nějaký společný trh na, v Evropské unii. Prostě pozitivní výsledek z toho není žádný. Co mi na té studii ale vadí nejvíc, je víceméně to samé, co mi vadí na novelizaci směrnice o nekalých obchodních praktikách. Studie stejně jako směrnice trpí tím, že se tváří jako řešení problému, ale její reálný dopad je velmi diskutabilní. Výzkumné středisko dle mého názoru použilo nedostatečnou metodologii, téměř netestovalo některé zásadní produkty jako mastné výrobky, kde v dřívějších studiích byly odhaleny největší rozdíly. Do výběru testovaných produktů byly zařazeny taktéž výrobky, které byly již v procesu změny receptury, čili dopad na jejich testování pro dnešek je takřka nulový. Taktéž studie až, až až řekla bych politicky obhajuje některé nezjevné rozdíly v použitých obalech v jednotlivých zemích. Navíc, a toho jsem se bála nejvíc, a bylo to už přijaté novelizaci směrnice, studie kreativně, velmi kreativně pracuje s pojmem signifikantní rozdíl. Ale sama tento pojem jakkoliv nedefinuje. Čili za sebe bych za tuto studii sice poděkovala, ale tak trochu mi připadá, že u nás v Čechách se říká, je to takže koza se nažere, nebo eh, vlk se nažere a koza zůstane celá. Prostě jste si tady udělali studii, která není dostatečně relevantní, která jenom potvrzuje závěry nesmyslné směrnice o nekalých obchodních praktikách a bez toho, abyste pokryli to, co je opravdu problémem a co bychom potřebovali pro to, abychom mohli udělat revizi směrnice, která bude potřeba. Děkuji. Thank you. Eh, děkuji. Budeme pokruč, pokračovat. Máme ještě řadu řečníků. Já jsem žádala o slovo. Už jsem žádala o slovo. A nevím, co se děje. Já jsem říkala, že jsme dokončili eh, řadu koordinátorů a nyní budeme pokračovat s dalšími řečníky. A vy jste mezi nimi. Tak a potom požádám naše hosty, abychom e, zakončili. Chtěli bychom skončit před 12, protože už teď překračujeme čas. A další e, mezi těmi, kteří žádají o slovo, e, pros, a, e, tedy eh, dávám slovo s dalším, a paní Tun a bude první a omezte se na minutu a půl, prosím, ne dvě minuty. Děkuji vám za zprávu. Naše diskuse zcela jasně ukazuje, že nemáme dost času. Měli jsme mít schůzi k tomu, já jsem chtěla informovat, že bychom mohli použít třeba Evropské potravinové fórum k výměně názoru. A mám dvě otázky eh, k eh, k té zprávě na výzkumné středisko. Jde o charakteristiku potravinových produktů. My máme pár příkladů. Jsou, je program, který se nazývá Clever Spaghetti. Mám tři nebo čtyři příklady. Eh, Bulharsko, Česko, z Bulharska, z Česka, ze Slovenska, že jsem zjistila, že tyhle ty špagety jsou k dispozici také v Rakousku a tam mají jiné charakteristiky než v Bulharsku, Česku a Slovensku. E, Produkty jako Coca-Cola, Fanta je v 16 státech. Pokud další státy s vámi nechtějí spolupracovat, tak je mi velmi líto, že jsme vlastně Eh, to neučinili, protože my jsme zde, abychom spolupracovali, abychom mobilizovali své země, aby lépe zpracovali na tomto velmi významném projektu. Nebo možná jsme se měli účastnit toho fóra, které, o kterém se tak často zmiňujete. Já opravdu nerozumím, proč to tak je. A eh, teď eh, máme málo času, takže nebudu klást další otázky, ale Eh, vy jste se nezmínili o eh, regionální diferenciaci produktů. My totiž tady hovoříme o stejných produktech, eh, nebo o produktech, které se prezentují jako stejné ve všech regionech. A mnozí z nás, z členů výboru IMCO, hlasovali proti směrnici, která podle mého názoru je velmi negativní, velmi špatná prostě. Někteří už z vás zmínili eh, tu takzvanou, ten takzvaný podstatný rozdíl, který eh, není eh, dostatečně definován, jsou tam výjimky a tak dále. Mohu dát Eh, při konkrétní příklad. Máme eh, tento čas, kde je v některých zemích 5% ovocné šťávy, někde 3% a někde 0,1%. Je to podstatný rozdíl nebo není? Já teď jenom chci ukázat rozdíly. Eh, Almete je zde sír kotič, zde je to napsáno, zde je Eh, taky eh, sírkotič, ale je zde eh, od netučné mléko, kyselina mléčná a aromata. Takže si myslím, že zde máme konkrétní věci a musíme se k této směrnici co nejrychleji vrátit a napravit to. Děkuji vám za tak takovou výmluvnost, ale pro, prosím vás, abyste eh, se omezili na minutu a půl, protože za deset minut nebudeme mít tlumočnici, každ, tlumočení. Každopádně děkuji eh, tlumočníkům za to, že jsou přes čas. Eh, děkuji, paní předsedkyně, a děkuji za prezentaci této důležité zprávy. Podle mého názoru prodej potravinářských projektů je stejný, když, i když mají eh, různé charakteristiky a vlastnosti a to je zavádějící pro zákazníky a eh, my v rámci Eh, nekalé soutěže, chceme zamezit této dvojí kvalitě produktů a zdá se, že není žádné konzistentní geografické eh, rozlišení, pokud jde o kvalitu produktu a 30 produktů zhruba, eh, které se prodávají v členských státech, jsou odlišné, když mají stejný nebo podobný obal a to je zavádějící pro zákazníky společného trhu, že výsledky jsou jenom částečně eh, částečné a eh, je třeba, se, aby, se, aby se mm, analýza zaměřila více nejenom na to, jak vypadá přední strana obalu, ale taky na senzorické a analytické eh, testy. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Pan Miller zde není, paní Aguilera. Děkuji, paní předsedkyně. Velmi stručně kvůli času. A omlouvám se, že při té první zprávě jsem přišla trochu pozdě a už o tom jednalo. Já bych se chtěla každopádně zmínit o tom, že když hovoříme o různých produktů, produktech s různými charakteristikami tedy, eh, tak je charakteristické, že produkt odpovídá tomu eh, eh, etiketa nebo značení odpovídá tomu produktu nebo ne. Ptám, mě znepokojuje eh, v první řadě to, zda označení odpovídá tomu, jakou slož, jaké složení ten produkt má. A druhá věc, ráda bych věděla, zda při tom, co se hodnotilo, jak eh, říkala komise, eh, můžeme se podívat na jednotlivé země, na to, jak tam dopadlo hodnocení a na začátku příštího roku se udělat srovnání, eh, když se v druhé skupině, eh, v druhé studii tedy eh, můžeme podívat na hodnocení, řekněme, šesti produktů, které provedla komise. Děkuji, paní Benko. Penkova, děkuji vám, děkuji komisi za Eh, nebo děkuji za závěry výboru a chtěla bych říci, že nehoříme o eh, preferencích spotřebitelů, ale o rozdílech v kvalitě produktů na trhu. A jak jste se zmínili v některých zprávách, tak eh, v Evropa Europe jsme se setkali se stížnostmi na dvojí kvalitu produktů a my si uvědomujeme, že tento problém existuje tak se zmyslím, že to je dobrý krok při stanovení metodiky, aby se identifikovaly problémy v identifikaci eh, rozdílů eh, v produktech. Teď nemám eh, na mysli jenom značky a to, jak vypadá obal. Dále, jaké budou další kroky v tomto procesu, abychom zajistili, že se to vyřeší. Eh, paní Likeo Marquez. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Já, se ne, já nebudu hovořit o dvojí eh, kvalitě, ale o digitalizaci 2020 až 2022. Chtěla jsem diskutovat více o této o, o tomto tématu, ale e, neměli jsme čas. Čili mě e, e, dělá, já mám obavu v oblasti digitalizace a týká se to i potravinářského, i potravinářského průmyslu, protože zde máme spoustu malých, dokonce bych řekla mikropodniků a nejsou opatření nebo nejsou prostředky, jak přijmou tato opatření. My hovoříme jenom o velkých podnicích a naše eh, práce při zajištění kvality se často týká i spolupráce s těmito eh, malými eh, podniky. Takže si myslím, že musíme více diskutovat, jaký typ opatření mohu, můžeme přijmout. Děkuji.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 já, my jsme přece řekli, že budeme s tím souhlasit, aby se provedly studie, abychom zabezpečili věci, které se nám podařilo zajistit. A budeme pracovat v příštím období, abychom tento bod těch ne, neschod a toho, dvo, toho zboží dvojí kvality dále řešit. Já si myslím, že je to důležité a to bych tady chtěla říct, aby tady prostě nevznikl nějaký špatný dojem v diskusi. A vím, že ty jsi to také nemyslela zle. Tato studie, eh, kterou teď máme na stole, ukazuje, že právě to, Eh, co eh, spotřebitelé eh, prostě neměli rádi, se zakládá na realitě. A to, co jsme říkali, že v příštím legislativním období je třeba, abychom udělali víc, abychom také se zaměřili tak trochu na ty pocity. A když se podíváme, tak v té třetině produktů je vysoká pravděpodobnost toho, že je to opravdu tomu tak a tak to musíme sledovat, musíme na to dbát. A já tady skutečně apeluji na, veš- na všechny kolegyně a kolegy musíme to dělat. Apeluji také na Evropskou komisi, aby toto brala opravdu vážně protože pakliže budou mít spotřebitele a spotřebitelky i nadále ten pocit a taky tu jistotu, že se tady nabízí různá kvalita produktů v různých státech, ať už z jakéhokoliv důvodu, a bude se činit, jako kdyby to byly stejné produkty, no tak to není přijatelné. Rovněž není přijatelné, aby podniky nám stále říkali ve, na jednotném trhu, potřebujeme více společných pravidel, potřebujeme naprostou harmonizaci, když se jedná o pravidla a když se jedná o deregulaci, ale tam, kde se jedná o kvalitu produktů, tak najednou jsou různě eh, se pohybují na trhu. A já si myslím, že tady to může být pouze jedna jediná cesta. Eh, eh, průmysl musí zabezpečit stejnou kvalitu pro všechny spotřebitele a spotřebitelky v Evropské unii, jenom tak budeme mít dobrý vnitřní trh. Děkuji. Děkuji, pan Agius. Eh, Mnozí spotřebitelé se obávají, že se soustředujeme jenom na Eh, udržitelnější eh, potravu, ale, nebo udržitelný výběr, eh, ten je důležitý samozřejmě, ale společně se vším ostatním. A Evropa musí zaručit udržitelnější poskytování dopravy, nepotřebujeme integrovanější potravinářskou politiku tak, aby všechno pod fungovalo udržitelněji. E, dále pravidla e, označení musí být e, jasnější, aby to, co spotřebitel vidí na obalu, bylo i uvnitř obalu. A Teď je situace taková, že pravidla týkající se značení vedou k nestejné ochraně spotřebitelů, pokud jde o značení, a to ovlivňuje existenci dvojí kvality hlavní ori, eh, informace jsou často eh, před spotřebitelem skrývány. Jde především o původ eh, mléka a masa. Pan Šváb. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych tady sloučil několik faktů. Za prvé jsme si zajedno neexistují žádní druhořadí občané v Evropské unii. Studie ukázala, že to porušení, ke kterému dochází, je široce rozptýleno a netýkají se obzvláště určité oblasti, určitého regionu. Za druhé, když chceme, aby se spotřebitelé korektně informují, eh, tak přece od nich nepožadujeme příliš mnoho, když chceme, aby si přečetli to složení, které kupují. Ano, máme rozdíly Eh, ale Tady se vrátím k tomu, co řekla kolegyně Gepard. V Německu například pro rybí výrobky máme národní řešení, které dává maximální hranici, kolik vody tam smí být přimícháno. Ale v evropské diskusi to, bere, to vede k tomu, že některé státy říkají, ano, my tady máme víc vody, ale to by se přece dalo zregulovat na evropské úrovni, například, aby tam bylo 6% vody. Já myslím, že to by věci pomohlo a také by to zjednodušilo, usnadnilo situaci pro spotřebitele, pardon, pro mm, výrobce, protože by mohli vyrábět podle stejných kritérií pro celou Evropu. A ta směrnice, kterou jsme vypracovali, ještě vůbec neplatí, takže vůbec nevím, co by nám eh, pomohlo, kdybychom proti ní už teď bojovali. Musíme se podívat, co přinesou za naše výsledky další studie. Musíme se samozřejmě obracet proti těm produktům, které tedy pod stejnou značkou mají různou kvalitu a pak můžeme dále pracovat. To je můj návrh. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane Švabe sebe, tím jsme dokončili eh, diskusi. Pož- eh, nyní požádám naše tři hosty, aby odpověděli na otázky. Všichni tři máte k dispozici dohromady 10 minut, prosím. Pan Petinelli možná začne? Já si myslím, že prakticky eh, polovina otázka se týká mojich kolegů, takže já dám slovo Georgiovi. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych vybral z, té, eh, z těch různých otázek, které zde zazněly, ty, které se týkají především eh, technických záležitostí. E, máme řadu otázek, které se objevují stále znovu a ty se týkají, e, řekněme, e, modelů a jde zde o důvody diferenciace produktů a byl jsem požádán, abych dal konkrétní příklady pro určité produkty. A jeden z těchto produktů je, a teď eh, si nejsem jistá, ještě je na stole, je ten eh, čajový produkt, kde jsme měli velmi jasný rozdíl v množství ovocné šťávy přidávané do toho produktu. Eh, v jednom produktu to bylo 0,1% a v druhém to bylo 5%. Takže to je velmi jasný rozdíl. A zda to je podstatný rozdíl, o tom je možno diskutovat. Pro, u dalších produktů jsme neviděli eh, takový, takový jasný rozdíl. V některých případech, a my tedy eh, tak toto interpretujeme, je, že nemáme důkazy, eh, když jsou menší výsledky. Zda to, je, zda to je výsledkem různých Eh, různých pravidel pro značení nebo eh, různého eh, složení produktu nebo různé analýzy produktů. Protože my, když vidíme rozdíly, tak o nich musíme, tak je musíme nahlásit, i když jsou malé. Zazněla také otázka, proč se ta studie udělala pouze v 19 členských státech a proč jsme uh, neanalyzovali ne, eh, produkty od, ze všech zemí. Když jsme začali dělat tuto analýzu, tak jsme se dohodli, měli jsme dohody, dohodu členských států, že ten, ten proces eh, zorkování se bude činit se zachováním pravidel oficiálních kontrol. A proto jsme vyznali oficiální kontrolní úřady, příslušné úřady z různých členských zemí, aby se zúčastnili, ale bohužel ne všechny z nich nám vyhověli, eh, že budou spolupracovat. A pak zde máme některé produkty, které jsou takzvané, spadají po takzvané společné značky, soukromé značky, pardon. A to eh, ty se Eh, objevují pouze v zemích, kde ten příslušný řetězec je přítomen. Eh, když není, tak tam ty soukromé značky nejsou. Takže to jsou takové ty nejvýznačnější body, které bych eh, vybral a vypíchnul z té práce výzkumného střediska. Děkuji. Bylo pár otázek týkajících se Eh, ekonomické a analýzy. a proč nebyla zahrnuta eh, Česká republika. My jsme museli eh, vybrat země, které se budou účastnit. Vycházeli jsme z prostředků, které jsme měli k dispozici. Takový experiment je velmi nákladný, takže jsme museli vybrat země tak, abychom měli pokryté, eh, geograficky pokryté území členských zemí a rovněž jsme vycházeli ze sociálně-ekonomických charakteristik eh, zemí. Eh, samozřejmě bychom byli radši, kdybychom mohli zahrnout více zemí, ale bohužel to právě z těchto důvodů nebylo možné a máme tedy pouze předběžné výsledky Tyto předběžné výsledky ekonomické studie budou k dispozici zhruba polovině prosince. Myslím si, že byly tedy tyto dvě otázky, které se týkaly studie. No, děkuji vám. Vzhledem k tomu, že e, jsme e, už vyčerpali čas, jsme přes čas, myslím, že můžeme uzavřít e, diskusi. Mám zde zprávu, že bych chtěl se vyjádřit zástupce DG Just, tak prosím, dávám vám slovo. Je to zástupkyně Eh, děkuji, děkuji vám. Eh, jsem Blanka Rodríguez z DG Justice. Děkuji vám za slovo, protože je řad, zazněla řada otázek i konstitování týkajících se eh, nového nástroje, kterou je ta směrnice, která byla Eh, eh, adaptována. Tento měsíc zabývá se také dvojí kvalitou. Vzpomínáte si, že eh, návrh směrnice nepředpokládá dát dvojí kvalitu na blacklist, protože situace ve většině případů není černobílá. Jsou produkty, kde se složení eh, liší z rozumných důvodů, kde se vychází například ze surovin, které jsou jiné, nebo z eh, požadavků jednotlivých zemí. Každopádně se tyto produkty eh, budou tedy sledovat nebo analyzovat případ od případu a e, komise zaslila dopis parlamentu a radě e, e, k tomuto tedy. A už jsme začali pomáhat členským státům implementovat tato ustanovení. Organizujeme workshopy v členských státech. To bude do února až a e, vyzýváme členské státy, aby e, tato ustanovení zahrnuli do své legislativy, tato ustanovení tedy, na kterých e, pracujeme. Jde o modernizaci směrnice o spotřebitelském právu v podstatě, abyste věděli, o co jdete. A jeden, jedna z charakteristik je ta, že jsou podstatné rozdíly produktů, že to existuje a někteří z vás jste se ptali, jak budeme hodnotit eh, pojem eh, podstatný rozdíl. Eh, v první řadě nechci mluvit příliš právnicky, ale jsou velmi zvláštní charakteristiky spotřebitelské ve spotřebitelském právu, když se hovoří o nekalých obchodních praktikách, kde je ta dvojí kvalita podstatná. Tam eh, jde o to, eh, kdy to má eh, dopad na to, zda si spotřebitel koupí nebo nekoupí produkt, to znamená, zda spotřebitel ví, že je podstatný rozdíl produktu jedné značky, který se prodává v jeho zemi. Čili toto je věc, kterou musí proskoumat národní orgány. A eh, eh, metodika, která existuje a kterou vysvětlili kolegové z výzkumného střediska, Eh, už řekli, že se, je to metodika, která se musí konkrétně použít. Je zde velmi důležitá mm, součást toho testování, eh, kterou je senzorické testování. Je zcela jasné, že tento nástroj nefunguje stejně eh, ve směrnici, kde jsme toto ustanovení aktivovali dva roky po poté, co směrnice vstoupila v platnost. E, když totiž něco nefunguje správně, nebo pokud to nebude fungovat správně, tak možná budeme moci, e, nebo by bylo vhodné tuto praxi e, zahrnout do, na blacklist. Jinak je to také otázka na Eh, organizace spotřebitelů. My chceme jim lé, pomoci lépe kontrolovat tento fenomén eh, dvojí kvality eh, tím, že podporujeme projekt Evropského parlamentu a spolupracujeme s ním a chceme vyzvat spotřebitelské organizace, aby si vyměňovali zkušenosti, aby nám dali správnou zpětnou vazbu. A ten takzvaný call for tenders končí eh, dnes, eh, mohou se zúčastnit, takže eh, uvidíme, kdo bude vybrán, co budeme dále dělat, ale každopádně budeme mít příležitost dále spolupracovat v, rozhodování s tímto výborem. Takže děkuji vám, protože jste pohovořila o tom, co bylo nebo co leží na srdci mnoha členům našeho výboru. My to budeme sledovat, protože pro všechny z nás je to velmi důležité. A myslím, že nyní bychom, ne ještě paní Charanzová, velmi krátce, ptám se, zda můžeme získat ty výsledky, které byly zmíněny. Pro eh, ty výsledky, které budou zveřejněny eh, v prosinci, zda je můžeme dostat dříve. Dobrá otázka, můžeme je dostat jako první? pošlu vám zprávu dříve, než ji zveřejníme. To je, to je od vás hezké, děkuji vám, velmi nám to pomůže. Takže chtěla bych eh, eh, ukončit eh, tuto schůzi tím, že 4. prosince budeme mít další schůzi a děkuji hostům. A nyní máme schůzi koordinátorů, která začne za dvě minuty, takže